Dámy a pánové, zahajuji zasedání a chci vám oznámit, že jsme právě dokončili zasedání koordinátorů. Do oběda ještě se dozvíte výsledky a já vás chci požádat, abyste si je pročetli, než začneme znovu jednat ve tři hodiny. Dostáváme se k nejdůležitějšímu bodu dneška, to je slyšení k tématu internet, výchovný nástroj pro eh, kulturní pochopení v rámci EU. My všichni víme, že komunikační a informační technologie změnily nás i svět a že se teď musíme podívat na to, co a jak se učíme. Stiskneme tlačítko a dostaneme spoustu informací a člověk musí umět vybrat. Všichni víme, že nás internet ovlivňuje, to se nedá popírat. Mimo jiné také názory našich eh, spoluobčanů, naší společnosti. A existují nové cesty pro výuku, seznámení se s jinými kulturami, co to znamená pro naši budoucí práci v oblasti kultury. V Lisabonské smlouvě máme článek 167.4. Měli byste, to znamená ve všech oblastech eh, kulturní politiky, toto zohlednit. Máme úmluvu UNESCO, o které jsme hovořili podrobně už v minulých týdnech. Měli jsme i malé slyšení to je úmluva o kulturní diverzitě a musíme se pokusit lidem všech, každého věku dát možnost, aby měli interkulturální metody, jak se učit a jak vést eh, tento dialog mezi kulturami. Materiál online těch různých kultur musí být k dispozici, musí být také použitelný. Je třeba mít ty schopnosti, jak to používat. Potřebujeme k tomu také různé jazykové možnosti, pochopení a chápání jednotlivých uživatelů těch jednotlivých nástrojů, aby je používali správně. Víte, že v minulých 14 dnech, ne, opravuje se řečnice, na posledním eh, zasedání ve Štrasburku jsme schválili Europeanu, což je další krok pro digitalizaci našeho kulturního dědictví. Myslím, že tomu se nemusím podrobně věnovat. Co to znamená pro vzdělávání? To je naše dnešní téma. A jsem potěšena, že k tomuto tématu jsme získali experty, pana Johannese de Krutra z Katolické univerzity v Lovani, pana Andreva Rasia, eh, zakladatele eh, Personal Democracy Forumu, nám řekne, co to je. Paní profesorka Verena Vidrmanová, tu známe z mnoha slyšení k tématu eh, vysílání televizní, televize bez hranic. Je to generální tajemnice ARD a také členka reprezentativního grémia za Německo v UNESCO. Pak eh, profesor Jean-Joël Geneny, který je historik, spisovatel, bývalý předseda Francouzské národní knihovny a předseda organizace Europartener. Čili to jsou ti experty, které jsme získali, budeme mít dvě kola. Prezentace expertů, pan de Krutter a pan Rasi každý 10 minut, pak k tomu diskuzi a pak přijdou další dva experti, paní Vidrmanová a pan eh, Ženany. A to tež zase diskuze k tomu. A chci požádat kolegyně a kolegy, aby se hlásili o slovo, aby se ptali, abychom měli skutečně výsledky. Nemu, není nutné mít koreferáty, ale jde o to, abychom dali slovo dostatečnému počtu kolegů a pak ještě jednou eh, bude mluvit někdo za komisi a také za španělské předsednictví rady. Ti nám k tomu také řeknou svůj názor. Opět máme, jsme vysíláni na internet, musím to říct. Musím to vždycky oznámit. Takže pokud eh, skončíte, eh, vypněte mikrofony, Myslím, že to je všechno. Ještě vítám pana Mateo Zachety z DG eh, vzdělání a výchova a DG Info a DD2 a španělského předsednictví doktora Vegu za Evropskou radu a paní eh, Melgoza. A teď začínáme slyš se slyšením. Nejdříve chci požádat pana Johannese de Kvitra z Lovaňské univerzity, aby udělal úvod. Prosím. You have the floor. Push the button. Máte slovo, prosím, zmáčkněte knoflík. This one. I think I found the button. Thank you. <laughs> tak myslím, že jsem knoflík již objevil. Děkuji. Zdravím vás. Chtěl bych využít těchto 10-15 minut, abych pohovořil o virtuální mobilitě. To je koncept, který používáme na naší univerzitě, abychom podpořili mezinárodní vzdělávání prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Jak již bylo řečeno, jsem z univerzity v Lovani, to je docela blízko Bruselu, máme 14 fakult, eh, nemáme ještě obor Některé obory ještě nemáme, nicméně máme asi 14 000 studentů a mm, také máme navázané kontakty s 13 univerzitami ve Flandrech. Máme tedy více než 23 kampusů. Byli jsme na založení v roce 1425 a jsme tedy jedna z nejstarších univerzit. Zabýváme, si na, zabýváme se hlavně novými technologiemi, Podporujeme tedy jak učitele, tak studenty, aby při svém vzdělávání využívali právě informační technologie. Tím pádem uspořádáváme různé workshopy a zároveň eh, děláme poradenství a semináře v této oblasti. Já jsem například konzultantem pro informační technologie v našem oddělení. Nejprve krátce jakým způsobem eh, chápeme internacionalizaci, jak to souvisí eh, s novými technologiemi a tak dále a uvedu vám také příklady naší práce. V zásadu existuje spousta definic mezinárodního vzdělávání, nicméně důležité je říct, že je zde jistý mezinárodní komponent, který je důležitý pro vyšší vzdělávání. Je to taková tak takový trend v posledních desetiletích, který vznikl e, se vznikem globalizace. A naše univerzita je v této oblasti velmi aktivní, v oblasti internacionalizace. Zabýváme se e, různými vzdělávacími programy, které jsou e, financovány ze strany EU a odehrávají se v zahraničí, ale také programy u nás. Co to znamená Evropská asociace EAIE. E. Je to asociace, e, která pracuje na takzvané internalizaci doma. Tedy snaží se využít toho, že na vaši univerzitu chodí hodně studentů ze zahraničí a vy organizujete různé aktivity tak, abyste spojili ty zahraniční studenty s vašimi vlastními studenty. Nej, nejlepším příkladem je takový systém, který používáme u nás v Lovani již několik let. Snažíme se také internacionalizovat eh, vzdělávací programy. Vycházíme eh, z roku eh, z takového konceptu, který vznikl v roce 96, kde existuje několik konceptů, jakým způsobem internacionalizovat vaše vzdělávací programy Snažíme se samozřejmě také rozvíjet vzdělávání v cizích jazycích. Je to tedy taková kombinace různých programů, seminářů, workshopů. Snažíme se zůstat buď na jedné univerzitě, anebo se pohybovat i na ostatních univerzitách. My se domníváme, že internacionalizace je spojená s přeshraniční kompetencí. Pokud je totiž důležité, aby eh, lidé z různých států spolu spolupracovali, každý má jiné, jiný přístup, jiné pojetí a je proto důležité vytvořit si takové kompetence, abyste byli schopni pochopit i druhé lidi a pochopit jejich úhel pohledu. Není to tedy jediný cíl mezinárodního vzdělávání, ale to je jeden z hlavních. Nebylo vždy řečeno, jaká byla hlavní motivace tohoto vzdělávání. Na začátku bylo řečeno, že je důležité vznikat akademické znalosti a jít do zahraničí, protože když jdete do zahraničí, získáváte zkušenosti jazykové i kulturní a získáváte také jinou akademickou perspektivu. My víme, vidíme, že se ta uh, motivace trochu změnila, nyní jsou ty různé aspekty ve větší rovnováze. Snažíme se také chápat, jaká je odlišná eh, kultura a řekli jsme si, že je důležité, že je důležité pochopit uh, různé jiné postoje a kulturní hodnoty. Je také důležité podporovat u studentů zvědavost, uh, tak aby byli schopni přijímat i jiné názory. Je důležité podpořit také uh, učitele, a, a jejich používání informačních a komunikačních technologií. Je nám jasné, že mezinárodní spolupráci je schopna, jsou schopné podpořit právě informační a komunikační technologie. Jsou zde jisté podpůrné aktivity. E, tady se nejedná pouze o technologie, ale také se zde jedná o výzkum a služby. A my si myslíme, že informační a kon- komunikační technologie to není pouze zkušenost sama o sobě, může také podpořit eh, fyzickou výměnu zkušeností, takže může dojít k většímu zapojení a k hlubším vztahům. Dále, spolupráce. My říkáme, že spolupráce je důležitá, protože pokud spolupracujete i v rámci internetových eh, technologií, tak to, doná, tak to přináší přidanou hodnotu. Tento aspekt je pro nás tady důležitý. Eh, nejedná se tady o pasivní konzumaci předem natočených videí, nýbrž je, jde o to, že se podíváte na to video a zároveň aktivně vstupujete do interakce se studenty. Tím pádem si vyvíjíte interkulturní kompetence. Jedna z hlavních eh, otázek je, že my využíváme informační komunikační technologie k tomu, abychom získali přeshraniční zkušenosti ve vzdělání. Zároveň chceme, aby zde docházelo k jisté fyzické zkušenosti a každý souhlasí, že se pohybujeme v sektoru, který není ten samý jako ostatní. Potřebujeme vyskoumat, jakým způsobem můžeme dále pokročit s informačními a komunikačními technologiemi, jaký přínos nám vlastně donášejí. A je pravda, že když se ponaříte úplně do cizí kultury, tak eh, ty informační a komunikační technologie vám toto plné ponoření sami o sobě neposkytnou. jsou zde jisté kompetence, zásada kompetencí, například eh, komunikovat mezi sebou v jiném jazyce, pochopit eh, hodnoty ostatních řečníků v rámci konference, tak, abyste si ty hodnoty mohli správně vyložit. Tak to jsou zkušenosti, eh, které vám právě nabídne pouze přímý kontakt s ostatními. My se tedy snažíme podporovat informační komunikační technologie v rámci seminářů a také workshopů na mezinárodní úrovni a snažíme se pomocí internetu spojit lidi a zároveň vyzvat k tomu, aby prostřednictvím těchto technologií došlo k fyzickému eh, setkání s ostatními. Když vidíte, jak eh, eh, lidé spolu komunikují, dojde samozřejmě i na eh, takzvanou řeč těla. To můžete sledovat i v rámci videokonferencí, které jsou stále častější v dnešní rychlé době. A proto jsme si řekli, že ty videokonference jsou dobré i z toho důvodu, že vidíte toho člověka, se kterým komunikujete. Nicméně, důležitá jsou pro nás i sociální média, ne pouze videokonference. Sociální média Eh, jsou v zásadě založená na textu, ale v budoucnu se to přesune a budou více založené na obrazu. Je důležité spojovat lidi eh, z různých částí světa a prostřednictvím technologií spojovat. A mám poslední příklad, abych eh, řekl, abych ilustroval, o čem se bavím. Máme celou řadu jazykových kurzů na naší univerzitě a používají nástroj, který byl financován z Evropské unie. Snažíme se spojit eh, s lidmi ze Spojeného království a snažíme se, aby studenti eh, se sebou komunikovali, ne pouze za účelem komunikace, ale za účelem vzájemného hodnocení tedy zájemného hodnocení například jazykových znalostí, jakým způsobem se vyjadřují a snažíme se vytvořit takový společný evropský rámec. Je to tedy podobného jako služba MOKA, to je takový, eh, taková služba na internetu zadarmo, kde se můžete naučit jazyk, rozvíjet ho a pomocí eh, ostatních studentů se zlepšovat. Například pokud mluvíte holandsky a chcete se naučit francouzsky, můžete se eh, zapsat přes internet a najít někoho, nějakého francouze, který se naopak chce naučit holandsky. A tato webová stránka vám vlastně umožní postoupit dál. Z akademického pohledu jsme chtěli využít tento společný evropský rámec a zároveň využít e, tento rámec pro vzájemné hodnocení. To je tedy příklad, kde můžeme technologie využívat na mezinárodní úrovni pro kulturní kompetence. So we learned with that evaluating each other... A zjistili jsme, že pokud se učíte uh, cizí jazyk v rámci tohoto způsobu v rámci tohoto programu, tak je to úspěšné. Ale někteří jdou i dál a snaží se získat i uh, ne pouze jazykové znalosti, chtějí pracovat v nějakém mezinárodním prostředí a chtějí vědět, zda se vyjadřují správně nejenom z jazykového hlediska, ale také z kulturního hlediska, zda jsou dostatečně citliví vůči ostatním eh, v jistých situacích a tak dále. Tím pádem jsme se rozhodli, že ten nástroj rozšíříme a máme nový projekt, kde používáme INKA, tedy takové, takový nástroj, který hodnotí uh, mezikulturní znalosti a dovednosti a studenti se tedy mohou vzájemně ohodnotit, jakým způsobem se vyjadřují v eh, jiném kulturním prostředí. Je to tedy určeno pro studenty i pro učitele. Další cvičení, kterým se zabýváme v spolupráci s Londýnskou univerzitou, je takový obchodní model, obchodní systém. Je to taková, i takové prostředí, v rámci kterého si studenti, ať už studují eh, obchod či jiný obor, mohou vytvořit takovou fiktivní společnost. V rámci této společnosti se eh, chopí nějakého postu, nějakého zaměstnání a mohou si vyzkoušet různé znalosti a zkušenosti. A je to navrženo tak, že v zásadě hrajete podle určitého scénáře a v rámci toho scénáře se setkáváte e, například s napětím na pracovišti či s rozdílnými názory a vy to musíte jednak interpretovat a nějakým způsobem se zachovat v té situaci. Já jsem chtěl tady poukázat na to, co v této oblasti děláme. E, máme takový kurz, který se zabývá kinematografií a divadlem. Tento kurz probíhá již 10 let. Spojili jsme se se studenty z Grenady ve Španělsku a využíváme konference k tomu, abychom vedli diskuze a malé skupiny studentů mohou tyto videokonference také využít k vzájemné interakci. Ta interkulturní složka není tak eh, explicitní, ale také na ní dojde. Co se týče filmu a literatury, tak poté může dojít i k lokální aplikaci. Takže studenti se zabývají těmito tématy a zároveň mohou porovnat, jaká je interpretace knihy a filmu v jiné zemi. V rámci tohoto programu tedy také dochází k výměně zkušeností. Dochází k velké spolupráci velkému objemu spolupráce, protože spolupráce je důležitá, pokud se chcete spojit s ostatními. Za tuto dobu jsme vlastně studentům připravili nové programy, studenti se seznámili s tím, jakým způsobem se pracuje a studuje jinde. Přeskočím pár věcí a nakonec uvedu ještě jednu věc. Zabýváme se také mobilitou, virtuální mobilitou, jak v rámci Evropy, tak mezinárodně. Máme také studii, která se e, tímto tématem zabývá, mám ji se sebou. Máme takový virtuální systém e, párů, kde je možné stát se buď eh, partnery nebo přáteli v rámci eh, internetového systému a vy do tohoto systému zadáte, odkud pocházíte a kam chcete jít a vytváří se taková, eh, takový systém, který je podobný Facebooku, ale je to vlastně systém, který je vytvořen pro studenty univerzit. A máme systém, který vlastně umožní toto takzvané párování. Na začátek jsme neměli eh, v úmyslu mít zde interkulturní kompetence. Nicméně univerzita vytvořila v průběhu času eh, takový interkulturní program, který se zabývá právě tím, jakým způsobem spojit lidi z různých zemí, jakým způsobem prohloubit jejich eh, kompetence. Takže my se zabýváme otázkou, co funguje v oblasti informačních a komunikačních technologií. Chtěli bychom, aby tyto technologie byly uznávány eh, v mezinárodní oblasti a chceme dosáhnout určitého procenta studentů, kteří, mají, kteří budou mít do roku 2020 mezinárodní zkušenost, ale také bychom chtěli umožnit, aby studentům, kteří nejsou fyzicky schopni jet do zahraničí, aby získali tyto zkušenosti po, po prostřednictvím technologií. Pro nás je tedy důležité to, aby naše univerzita měla dostatek zaměstnanců a také prostředků na investice k tomu, aby mohla tyto programy provádět. Nejedná se samozřejmě o obrovské částky, ale je dobré mít jisté pobítky, tak aby univerzita mohla dělat plány, které si stanovila. Děkuji. Now I give the floor to Mr. Děkuji. Nyní dám slovo panu Rasiovi. Máte slovo. Good morning, everyone, and, uh... Dobré ráno. Srdečně vás všechny vítám a děkuji vám, že jste mě pozvali. Je to pro mě obrovská čest. To přerušení na pět minut, to byl symbol přerušení ve prospěch nových médií. Ale já doufám, že sám teď nebudu přerušen. Internet je největší světovou platformou pro společnou kulturou. A skutečně stačí jednou kliknout a jsme hned u sebe. Ty vzdálenosti jsou tedy minimální. A proto je také třeba, aby se tomu věnovali všichni. Ale přesto je to tak, že plaveme v obrovském moři nejrůznějších informací, které generují uživatelé. Dejme tomu, každý ví, jak probíhala v roce 2008 Obamova kampaň tak, aby to rozvířilo bubny u voličů. A když jsem se na to díval na internetu, tak jsem byl překvapen, jakým způsobem se zde svět změnil. Jako student jsem v podstatě neměl tušení a můj otec, když jsem byl studentem, mě pozval a požádal mě, abych mu pomohl s jeho e-mailem. Nebyl příliš politicky orientovaný a nechtěl chodit na různé akce a setkání. A prostě byl zvyk, nechtělo se mu prostě jít k sousedům a ptát se, aby mu poradili, pro koho má hlasovat. Ale doma u stolu seděl, tam vyjadřoval své pozice a zúčastnil se voleb. Teď už je mu 83 let. A tedy agoval v podstatě jako uvědomělý volič. A tehdy, když jsem mu pomohl s e-mailem, a tehdy jsem ho naučil, aby vůbec se naučil posílat e-maily. A potom jsem se podíval, eh, potom později jsem se podíval na jeho adresy a viděl jsem, že tam má taky link na YouTube Obama. A, a znamená to tedy, že během jednoho odpoledne můj tatínek byl schopen navázat kontakt s 50 lidmi, tedy na to dříve potřeboval týden. To znamená, že se stal se z něj naprosto moderní agitátor v politice. Tedy, co to znamená pro veškeré obyvatelstvo v Evropské unii? V roce 2008 byla 1,5 miliard využití video online, ať už to byl Jagger anebo Michael Jagger anebo Obama. A z těch 1,5 milionu ztráta mikrofonu. 1,5 bilionu. Tady s, eh, to byly, velice mnoho z těch videí jsou videa, které si vytvořili, která si vytvořili občané sami. Je jasné, že obyčejní lidé využili internet k tomu, aby se spojili a překonali hranice. A toto spojení mezi lidmi proběhlo mnohem rychleji než spojení, které byla schopna zajistit vláda. Tito lidé se také vyvinuli vlastní jazyk tak, aby si porozuměli, spíše než aby spoléhali na svůj vlastní rodný jazyk. Používali při komunikaci také spíše videa než text. A použili vlastně, vytvořil se nový termín, který znamená gramotnost v oblasti videa a tato gramotnost byla používána při minulých volbách v Americe co nejvíce. Takže já bych chtěl vyzvat tady všechny v místnosti, abychom byli gramotní v oblasti videí, protože si myslíme, že obsah videí můžeme použít ke komunikaci mnohem snáze a nebudeme čelit takovým překážkám. Je důležité, abychom se naučili také obsah sami vytvářet, protože si myslím, že jenom malá část nás je schopná takovýto obsah vytvořit a tím pádem se naše generace stane plně gramotná v oblasti videí. Protože je pravda, že nová mladá generace používá video, používá ho úplně. Netvoří to pro ně žádné, eh, žádnou překážku či žádné zbytečné napětí či vypětí. Jaký je tedy obsah toho o čem mluvím v souvislosti s Evropou. Naše organizace zkoumá to, jakým způsobem technologie mluví polit, mění politiku a také společnost a zabýváme se tímto tématem posledních sedm let. Vytvořili jsme také pobočku v Barceloně. Více než 400 lidí z tří zemí přišli, z 15 zemí přišli k nám a zabýváme se dalším využitím těchto technologií a jejich využití hlavně v Evropě. Objevují se nové otázky, máme zatím málo odpovědí. Je zde totiž hodně témat, která jsou důležitá při uh, přeshraniční komunikaci. Je důležité také vytvářet přeshraniční vazby. Je důležité zaměřit se na zvýšení transparentnost evropských institucí a podporovat Eh, v svobodu na internetu. Jsou také jisté eh, vžité rozdíly, které bude obtížné překonávat. Internet také formuje politiku v různých zemích a formuje ji různě v různých zemích. Podívejte se na nedávné volby ve Spojeném království. Internet měl velmi malý dopad na volby ve Spojeném království, když to srovnáte se situací ve Spojených státech. Také je možnost, že se lidé nebudou učit cizí jazyk, ale budou se snažit najít společný jazyk. Ve Francii bylo řečeno, že bude vytvořen uh, společný jazyk, panevropský jazyk pro konverzaci online, pokud to tady nebude angličtina. A my bychom se měli zamyslet nad tím, jak můžeme využít internet k tomu, aby vlády pracovaly lépe. Většinou zde vidíme posun k takzvané e-government, tedy k elektronické vládě. Já bych se chtěl vrátit eh, k takzvané B zprávě. To znamená, že lidé shromažďují údaje, které získali od úřadu, od vlády a na základě těchto údajů vytváří eh, různé služby a eh, vyměňují se údaje se, svým okolím a dělají to způsobem, který je mnohem efektivnější, než by byla schopna vláda dosáhnout. A já bych vás zamysleli na tom, co tím znamená otevřená, otevřené údaje a veřejné údaje. A také bych chtěla, abyste se zamysleli nad tím, že termín veřejný znamená, že tyto údaje musí být eh, strojově čitelné, musí být poskytnuty na internetu. Je to způsob, jakým je nutné vyměňovat si veřejné údaje, aby, tyto úřad, aby tyto údaje nezůstaly pouze někde na ministerstvu v šuplíku, protože to neznamená, že tyto údaje budou veřejné a ani dostupné. Pak je zde ještě jeden společný jazyk na internetu. Internet umožňuje eh, různé vzájemné silné propojení. Nejedná se pouze o různé prokliky a tak dále, jde hlavně o to, jakým způsobem můžeme sdílet myšlenky a šířit je dále, ať už je to prostřednictvím Twitteru nebo prostřednictvím různých internetových konferencí. Víme, že existují způsoby, jak, jak zhromáždit lidi stejného zaměření online a jak je také zhromáždit na určité konkrétní místo. Je důležité, abychom se zamysleli nad tím, že se posouváme i v rámci hospodářských termínů. Odhaduje se, že do pěti let budou všichni lidé propojeni mobilními prostředky. A ty mobilní prostředky, ať již to budou iPhone či BlackBerry, v současnosti, tak ty budou za pět let či v blízké budoucnosti vypadat velmi zastaralé. Nicméně chtěl bych se věnovat i vzdělání samotnému a chtěl bych vám říci, že je důležité, abyste pochopili, že rychlost je skutečně důležitá, protože změny v této oblasti přicházejí rychle a je důležité mít dobře nastavenou, nastavené informační komunikační technologie. Já jsem eh, začal před několika lety organizaci MAUS v Americe a objevili jsme, že Informační technologie, které se používají ve školách, jsou ty samé, které se používají v podnicích. Tady byly používány faxy, telefony, Xerox a také počítače. A pokud máte pokud jste měli nějakou vizitku v roce 97 a nebyla na ní, nebyla na ní e-mailová adresa, tak to bylo opravdu eh, zvláštní. Nicméně za 13 let Každá ze společností ve světě se snaží spojit se svými dodavateli a také spotřebiteli, tak, aby byly eh, dostupní 24 hodin denně. Ať už tedy potřebujete eh, dos, dosáhnout, eh, spojit se s jakoukoliv společností, či objednat si jakékoliv zboží, tak je důležité, abyste mohli pouze kliknout na jedno tlačítko na internetu a budete spojeni. Školy jsou pouze z 15 otevřeny celý rok. A my se domníváme, že je důležité uvědomit si, že zatím monopolem pro poskytování vzdělání jsou školy. Je ale důležité, aby se školy spojily se svými studenty, stejně jako se obchody a podniky spojily se svými spotřebiteli či dodavateli. Je důležité, aby studenti měli v občanské společnosti vždy přístup k digitálním knihovnám tak, aby mohli dále rozvíjet demokracii v 21. století, demokracie, která bude překračovat hranice a bude utvářet naprosto nový koncept vlád. Děkuji. Teď se dostáváme k diskusi k těmto oběma přednáškám. Kdo by chtěl začít? Kolegové. Pan Berlinger. Měl bych pouze jednu otázku k poslednímu řečníkovi. A sice chtěl bych se zeptat, zda zastává názor, že ve školství 21. století, kde musí studovat všichni, nejenom malá elita, a všichni musí být úspěšní. A kde je zapotřebí mít takový vzdělávací systém, který bude orientován na, také na žáky. Ale současně přitom se neustále rozvíjí technika a rozšiřuje se internet. To znamená, že možná, že by bylo zapotřebí vytvořit zcela nový vzdělávací model, zcela nový systém vzdělávání, učební osnovy a tak dále. To znamená, není možná už nutné, aby všichni seděli pouze v těch starých třídách, aby tam se setkávali a učili. Je to tady otázka, zda by se tedy měl přepracovat kompletně celý systém vzdělávání, nejenom z těch technologických hledisek, samozřejmě z těch také, ale prostě z virtuálních důvodů. Možná, že by bylo dobré více se soustředit na učení se, než na vyučování. Ano, tedy nejprve si sebereme několik otázek najednou a potom se, konkr- potom se hromadně odpoví. Paní předsedkyně, já mám otázku a to na pana de Gruytera. Moc by mě zajímalo, zda studenti již nyní mohou studovat na této univerzitě, a to na základě virtuální mobility. Tady je, je možné studovat na vaší univerzitě, aniž byste tam byli fyzicky přítomni. A může tento koncept studií v budoucnosti nahradit eh, reálnou mobilitu studentů? Jaké jsou reálné možnosti toho, že se tak stane? Vielen Dank. Velmi děkuji. Pan Děkuji panu kolegu Zverovi z Polska. Interesující e, prezentace. I... E, velmi děkuji za tyto velice zajímavé prezentace. Děkuji vám za ty futuristické vize, které se brzy mohou stát skutečností. Mám dojem, že informační technologie samy samozřejmě vytvářejí přímé kontakty ale nemohou je nahradit. Nemohou nahradit přímý kontakt, fyzický kontakt mezi učitelem a žákem, protože já se domnívám, že právě tento osobní kontakt je důležitý, toho je zapotřebí. Potřebujeme tento kontakt. A samozřejmě virtuální aspekty budou mít neustále větší komplementární roli, ale měl bych jednu otázku, která se týká následující věci. Domníváte se, že jestliže během několika příštích let už nebudeme mít digitální propast mezi Evropany. Brzy bude širokopásmová síť všude, všechny školy se budou moci připojit k síti. A v této vizi nedomníváte se, nebo domníváte se, že tyto systémy výměny žáků, výměny studentů, vzdělávacích portálů na internetu, studování cizích jazyků, dejme tomu v případě právnických studentů. To všechno, to je možná ten nejlepší případ vůbec. Dnes studenti práva spolu nemohou komunikovat, protože nehovoří stejným jazykem. Mou otázkou tedy je, možná, že takové projekty jako je Erasmus by mohly být v tuto chvíli nahrazeny i Erasmem, nebo i Erasmem, tedy internetovým Erasmem. To znamená, že tato výměna studentů po internetu by možná nebyla špatnou věcí. Možná, že už bychom potřebovali teď pilotní projekty k tomu, abych se, aby se za pár let konaly kontakty virtuální. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych nechtěl rád bych se, chtěl bych vyjádřit svou radost těch informací, které jsme dostali a chtěl bych položit jednu otázku. A sice s ohledem na to, že tempo vývoje v posledních eh, deseti letech bylo velice rychlé, především co se týče mobilních telefonů a také z hlediska perspektivy, která zde byla vylíčena, tak z tohoto hlediska bych se chtěl zeptat následující. Existuje v současné době určitá perspektiva pro rozvoj pro příštích 50 až 100 let v této oblasti, za předpokladu, že bude zachováno to tempo rozvoje, jaké existuje v současné době. Neboť onen skokový vývoj za posledních pár let byl skutečně fantastický. A proto si už teď musíme klást otázku, jak budou vypadat věci za 50 let nebo za 100 let, pokud by toto tempo zůstalo zachováno. Děkuji. Takže pan Kábel z Portugalska. Srdečně vám děkuji, paní předsedkyní. Tyto přednášky byly nesmírně zajímavé a proto jsem byla velice ráda, že jsem si mohla tyto přednášky vyslechnout. Avšak existuje zde něco, co chybí. A sice IKT je fantastický prostředek ale existují také určitá ohrožení a my musíme využít šancí, ale současně musíme brát vážně ohrožení, která z toho vyplývají, ať už je to v politice nebo ve vzdělávání. Tedy tuto oblast IKT musíme také moci kontrolovat. O tom je také třeba hovořit. A druhá otázka, která se týká toho pána z univerzity v Lovani, Domnívám se, že je velice důležité to, že studenti mají vzájemnou výměnu, že zde existuje výměna mezi nimi a studenty, mezi profesory. Otázka zní, existují analýzy o tom, jaké zkušenosti mají studenti z této oblasti internetové výměny a zdá mají stejné zkušenosti také profesoři. Děkuji. Mohu panu kolegu Borisovi říci, že už po několik let v rámci programu Comenius máme program, který se jmenuje e-twinning. Je to vynikající program, který spojuje třídy, školní třídy, a to napříč celou Evropou a také za hranice Evropy. Tedy v tomto programu Comenius jsme velice pokračili. Je to nejenom program setkávání škol, nýbrž je to skutečně program virtuálního setkávání. A byla jsem na velké konference v Sofii před dvěma lety, kde se setkalo velice mnoho školních tříd, kteří to, které to zpracovávali se svými učiteli a tam bylo krásné vidět, jakým způsobem tato technika spojila lidi, spojila tyto děti. Vznikala tam přátelství cestou internetu, tímto setkáváním já se domnívám, že v této věci jsme skutečně už teď na velice dobré úrovni. Ale není předám slovo expertům. Jako první to bude pan doktor Rasie. Prosím. Děkuji, že jste mě oslovil jako doktora. Já myslím, že ty otázky byly skutečně kvalitní a navázané na to, co jsem řekl já i kolega. A já se na ně zkuším, pokouším odpověď odpovědět v tom pořadí, v jakém přišli. Já si domnívám, že vzdělání se změní. A koncept toho, co vzdělání znamená, bude také jiný. A pedagogické otázky byly takové, že se vlastně týkaly, že pedagogické že vůbec vzdělání bylo poskytováno pouze několika lidem, protože učebnic nebylo mnoho, učebnice byly tedy poskytovány pouze určitým eh, studentům a studenti se museli naučit naspamět ty věci, které byly obsaženy v učebnicích. A tím pádem si takovýmto způsobem rozvíjeli kognitivní znalosti. Nyní se ale nacházíme ve společnosti, kde je dostatek informací, jejich jich až přebytek a jsou dostupné kdykoliv. takže aby člověk úspěšně mm, zvládl eh, pohybování se ve světě, tak již není potřebné eh, získat není tak obtížné získat tolik těch informací. Nejdřív je důležité umět s těmi informacemi zacházet. Je důležité tedy se ptát, jak kvalitní jsou informace, které jsou k dispozici a není potřeba již spolehat pouze na učebnice či učitele. Druhá otázka, to byla od kolegy z Polska. Učitelé se musí naučit být takovými průvodci studentů. Student již bude sám schopen si obstarat až mít přístup k učícím materiálům, ale bude potřebovat podporu ze strana, ze strany učitele. Potřebuje tedy takový pedagogický rámec. A zároveň bude potřebné mít také dobré hodnocení, aby byly vytvořeny správné standardy pro vzdělávání. Nyní bych ale chtěla, chtěl říct, že se posouváme od eh, konceptu, kde nebylo dostatek informací, ke konceptu, kdy žijeme ve světě, ve kterém je spousta informací k dispozici a studenti si sami zvěři, zvolí pedagogický směr a zvolí si, sami si zvolí své pedagogy či průvodce, kteří jim na jejich cestě pomohou. A poslední bod, který bych chtěl říct, je, že eh, tempo se zrychluje. Generační změna v rámci DNA se děje, každých 20 let. Nicméně digitální generace se mění každých 4 nebo 5 let. Ti z vás, kteří ví, jak používat Twitter, tak eh, v současnosti již mladí lidé přišli na nový způsob a používají jiný koncept a Twitter už začíná být zastaralý nastupuje nová generace, která už nepoužívá tak moc text při výměně informací. Vidíte tedy, že e, musíme zohlednit také to, že tempo se zrychluje a generační změna v digitální oblasti nastává mnohem rychleji. Um, some reactions also. The first question, will we get a... První otázka. Když se měníme, mění se zaměření z vyučování na učení. Já myslím, že technologie by měly při eh, učení pomoci. Zároveň nemůžeme zavírat oči před tím, že internet a sociální média, tedy nové technologie, mají přímý dopad na učící proces samotný. Takže zde už technologie nejsou pouze nástrojem, ale jsou aktivním prostředkem, který má skutečný vliv na učící proces. Někteří říkají, že tento eh, proces je skutečně jiný, že učení je jiné, že vzniká jiné propojení v mozku, jako jeden kolega profesor z Kanady. A je tedy nevyhnutelné, že jako učitel musíte se soustředit na učení, ale nelze to dělat uh, již starým způsobem. Musíte zohlednit kolaborativní styl práce a také sociální práci jako účel tedy musíte změnit naprosto své zaměření při výuce. Je pravda, že je to skutečně obtížné cvičení, je obtížné přesvědčit učitele, aby změnili eh, své zaměření a my na univerzitě si to uvědomujeme, že se musíme spíše zaměřovat více než dovednosti, než znalosti. Nicméně jsou zde jisté tradiční staré univerzity, které mají staré zaměření a je opravdu obtížné to zaměření změnit. Nicméně pozitivní změnu jsme v posledních pěti letech za, zaznamenali. Eh, vidíme, že technologie jdou rychle dopředu, že se rychle věci mění a my se snažíme změnit eh, jak učící plány, tak i přístup eh, učitelů. Ale jasné, že se nám to nepodaří asi tak rychle. Druhá věc. Mohou studenti uh, aplikovat virtuální mobilitu? Již nyní, ano, je to tak, máme fyzické kampusy, ale snažíme se zapojit i ostatní. Nicméně, co se týče učení na dálku, to se rozšiřuje. Pracujeme na portálech a také spolupracujeme s univerzitou v Nizozemsku abychom se zaměřili na nové cílové skupiny, které mohou virtuálně navštěvovat eh, eh, třídy a mohou tedy navštěvovat i hodiny, kdykoliv budou chtít. Nicméně zatím to ještě není uznáváno. Je důležité, eh, co se týče virtuální mobility, najít partnerskou univerzitu, aby mohla virtuální mobilita a výměna nastat mezi vámi. My se tedy snažíme v rámci sítě najít partnery, Snažíme se poskytnout podmínky a také pobídky. Je pravda, že hodně tradičních univerzit na tento přístup není zvyklý na virtuální mobilitu a bude trvat ještě nějakou dobu, než se nám podaří některé přesvědčit. Co se týče Erasmu, já si myslím, že takovéto programy mají svou hodnotu a bylo by dobré, aby si studenti přišli eh, aby se dostali k té fyzické zkušenosti, jak fyzické eh, výměně toho, že půjdou do zahraničí. Je důležité, aby lidé, kteří již, to studenti, kteří již šli do zahraničí, tak aby tyto zkušenosti, aby se o ně podělili v rámci nových technologií a my těch nových zkušeností využili. Hodně, hodně studentů tráví čas u počítače a je důležité, abychom byli schopni ty zkušenosti, které byly fyzicky nabity, abychom je byli schopni zužitkovat eh, v elektronickém, ve virtuálním prostředí. Je pravda, že zde bylo řečeno, že tempo je skutečně rychlé a univerzity jsou tlačeny k tomu, aby se změnili rychle. Pokud ten obsah, který studenti vyžadují, nebude poskytnut eh, učiteli, tak si ho najdou někde jinde. My jsme tuto dynamiku již zažili. Víme, že interakce mezi studenty bývá eh, mnohem bohatší a mnohem rychlejší a je důležité a mám obavu, že se to nestane, že, tato, že tuto změnu u univerzit nebudeme schopni prosadit rychle. Další věc. Součástí nových technologií a výzkumů je také zjištění nových hodnot, které přinášejí technologie. My se snažíme tyto technologie přizpůsobit také tomu, aby mohly být využívány jako didaktický nástroj, ale důležité je, jakým způsobem si vlastně nastavíte určité cvičení a využijete při tomto cvičení informačních technologií. My nepopíráme to, že potřebujeme využít nové informační technologie. technologie. Otázka je, jakým způsobem je využijeme nejlépe, protože je jasné, že je využívat musíme. A to byly asi mé připomínky. Děkuji. Vrátím se k tomu, co řekl kolega Zver. Vždycky jsme měli už dálkové studium na univerzitě. To jsem zažila já sama u praktikanta, který studuje takto. Dnes je to daleko jednodušší. Ta technika nová to daleko zjednodušuje. Nezasílá se to poštou, je to opravdu využitelné i jako videokonference, čili studium na dálkové studium na univerzitě je tímto podpořeno. Máme tu jiný problém. Hovoříme o žácích, které je třeba uvést do tohoto světa, kterým je třeba dát ty nástroje. Problém je ten, že učitelé, kteří by jim je měli dát, tyto nástroje sami nezažili, čili je to věc, jak ty děti naučit, aniž bych to uměl sám. Myslím, že na univerzitě je to zvlášť nepružné. Boloňský proces ukázal, jak obtížné je to, aby profesoři se dostali do situace, že bychom zkrátili vlastně to, co mělo být během pěti let na tři roky. A to je to, co je obtížné. Flexibilita vyučujících je menší než u studentů a proto také musíme věnovat pozornost tomu, aby učitelé v této oblasti byli vzděláni a měli nejnovější informace. V rámci uvažování pro celoživotní vzdělávání a tento program jsme si řekli, že potřebujeme nutně program, který se bude věnovat také učitelům. Máme pro studenty program, pro žáky a pro učitele ne. Takže další program se bude muset udělat pro učitele. Jinak to nejde. To není výhrada, ale je to skutečnost. Taková je realita a tam, kde prostě ještě nejsou eh, vzdělání, je třeba je vzdělat. Takže to byla diskuze k těm prvním dvěma a teď dáme slovo paní profesorce. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám také, pane profesore. Ráda bych. Já jsem si to asi špatně napsala, omlouvám se pochopitelně. Já chci poděkovat eh, za možnost, že tu dnes mohu hovořit a tentokrát z hlediska UNESCO, zejména Německé komise při UNESCO. Ráda bych začala tím, že uvedu politické nástroje, které má EU a které má UNESCO, které mají společně k tomuto dnešnímu tématu. To znamená, jaké jsou referenční nástroje, obou EU a UNESCO, na které se obě strany odvolávají tak, aby pojednali to téma. Jednak je to konven umluva UNESCO o kulturní e, různorodosti, kterou Evropská unie také má a uznává a dala ji do svého právního systému. Důležité je ale také to, že existuje diskuze a výsledky Světového samitu pro informační společnost. Tady UNESCO mělo velmi aktivní roli a dostalo a posunulo do popředí význam kulturní různorodosti, proto aby se mohly rozvinout znalostní společnosti a UNESCO v rámci realizace výsledků tohoto samitu zodpovídá také za akční linii s názvem Kulturní různorodost a identita, jazyková různorodost a lokální obsahy. Tyto nástroje mají společné eh, jednak přesvědčení OSN i UNESCO, že kulturní statky a služby s těmi se nenakládá jako s běžnými ekonomickými statky, ale že mají mimořádný význam pro naši kulturní identitu a rovněž také pro znalostní společnost a náš hodnotový systém a proto také je třeba pečovat o to, aby byly správně vytvořeny politiky pro tyto kulturní statky. Souhrně mohu říci, že UNESCO se intenzivně zasazuje o univerzální přístup k vědomostem a znalostem pro přístup k těm obsahům, které jsou kulturně různorodé na celém světě, a to s ohledem zejména na rozvojové země, ale to není naše dnešní téma. Takže se vyjádřím ke třem otázkám. Ráda bych řekla nejdříve něco o cílech, kterou by ta politika měla sledovat. Je to otázka toho univerzálního přístupu k kulturním obsahům. Samozřejmě jedním cílem a přesvědčením je to, že přístup ke kulturně různorodému prostředí je vhodný pro každou společnost, ale i mezi našimi zeměmi k tomu, abychom podpořili zachování míru a sociální soudržnosti, zejména v těch společnostech, které se stávají multikulturálními multikulturními. A proto také to přesvědčení, že pro evropskou integraci může být přínosné, když podpoříme tento, tuto intenzivní výměnu. Jde ale také o to, že každý z nás obohatí svůj život tím, že tyto kulturní statky jiných států a národů si bude moci prohlédnout a seznámit se s nimi. A jde nakonec také o tom, aby to, že s ohledem na globalizaci se naše schopnosti musí skutečně do budoucna také dát zvládnout, tak když budeme mít včas znalosti, jak nakládat se statky a poklady kulturní tradice našich zemí, bude to jednodušší. A nakonec můžeme říci, politika, která podporuje kulturní eh, různorodost a výměnu, prospívá těm, kteří vytvářejí tyto obsahy, nejen v těch velkých jazykových regionech a zemích, ale právě v těch částech, kde jsou malé jazykové skupiny, kde je možné přes internet získat tyto informace jednoduchou cestou a je to důležité také pro ekonomický, ekonomické přežití. Dovolte mi několik poznámek k rizikům, která se na internetu rysují, protože politiky týkající se univerzálního přístupu ke kulturním obsahům eh, se mohou potýkat s určitými výzvami, Nejdříve mohu říci, že v minulých letech jsme měli obrovskou koncentraci moci v rukou některých nadnárodních multimediálních společností a my, mezi nimi jsou skutečně globální firmy a myslím si, že jejich chování je třeba podrobně proskoumat. Zmíním se také o, to, o tom, že vznikají takzvaní gatekeepers, použije to, tento výraz, kteří vlastně rozhodují o přístupu k rozhodujícím strukturám internetu a také to takto kontrolují. A pak takové mítnice, kde jde o to, eh, aby uživatel byl nucen využít jejich přístupové modely a myslím si, že tady je to otázka Apple. Začalo to iTunes pro hudbu, pak se to skombinovalo s iPodem a teď máme Apple iPhone a tam už to vyžaduje aplikace a těmi aplikacemi se vlastně umožňuje přístup a kdo chce tento přístup, musí kom akceptovat podmínky tohoto podniku a nejde jenom o komerční pravidla a podmínky, ale jde také o obsahové standardy a normy. A tady se potom vyskytují otázky nejen dominantního postavení na trhu, ale stále více také otázky eh, svobody názoru a svobody vyjadřování a svobody tisku. Ukazuje se také, že existuje celá řada studií k jednomu jevu, který jde o to, že ta pestrost, kterou máme, kulturní, neznamená, že bychom ji také využívali. A UNESCO tady vydalo své varování. Je to otázka false diversity, čili falešná různorodost na základě studií, které dokládají, že vznikají skupiny uživatelů, kteří nevyužívají tu různorodou nabídku, ale slučují se do sociálních skupin proto, aby si nechali potvrdit pouze své vlastní názory. To znamená, že ta šance té kulturní pestré nabídky na internetu se tady nevyužije, a internet se využívá proto, aby si vytvořili skupiny, které se vlastně straní těch ostatních, vymezují se proti jiným kulturám a obsahům. A tato uh, skutečnost eh, vedle k tomu, a to je třeba proskoumat, je to otázka ovlivnění role rodin a je to otázka vlivu škol, jak zprostředkovat tuto kulturní různorodost, jak ji ovlivnit dlouhodobě, jak ji nepodminovat. To je jedna z obav, kterou UNESCO má. A ještě mohu říci, že by to zcela jistě nemělo být tak, a tady jsou také obavy, že by internet, ta další generace internetu, si eh, se změnila na velké tržiště, že kde by šlo méně o to vytvořit veřejný prostor, kam by měli všichni přístup, kde by byly kulturně kvalitní obsahy pro všechny. Zcela jistě v budoucnosti tam bude celá řada nabídek eh, pro zábavu pro rozptýlení pro určité sociální skupiny. Bude to financováno reklamou, ale je to otázka osudu budoucnosti, budoucího osudu kulturních obsahů, tak eh, jde o to, aby nebyly přístupné pouze jenom malé skupině finančně soběstačných lidí a nebo budou dostupné i pro širší vrstvy. Je tu obava, že vzniknou takové vývoje jako klíčování, kryptografie, eh, zakódování systémů, nebo také diskuze o podstatně rozšířenějším autorském právu a jejich ochraně. UNESCO se velmi zasazuje o ochranu práv eh, držitelů eh, práv ale jde také o vyváženou situaci mezi autory a uživateli. Jaké jsou politiky, které UNESCO jasně podporuje? Uvedu nejdříve program Information for All, to je program UNESCO, kde jde o to, aby všech se podpořily všechny politiky, které eh, umožňují široký přístup eh, k těm obecným dílům, která jsou poskytována obecně, volně, zdarma pro všechny. A proto také eh, UNESCO a o tom už tady byla také řeč na tomto výboru, je to Europeana. UNESCO samo má World Digital Library, to je podobný projekt, který má doplnit projekt Europeana, nikoliv nahradit, doplnit. Takže v této souvislosti jde také o autorská práva, politika, jak nakládat s osiřelými díly a potom také otázka otevřených technických standardů na internetu, Důležité v této souvislosti je politika podpory otevřeného přístupu, o to se UNESCO zasazuje velmi intenzivně. Mám tu takovou příručku přeloženou s pomocí Evropské komise, tak, aby byly informace o otevřeném přístupu nejen v oblasti vědecké, ale také v dalších oblastech. Já hned, hned skončím. Je tu ještě jedno heslo, Pluralismus médií, to je také důležitá oblast a v této souvislosti také důležité pro UNESCO veřejně právní rozhlas, tak, aby měl být, který by měl být maximálně možné míře přístupný, také na internetu. A potom kompetence media, médií, mediální kompetence. I o to se UNESCO velmi intenzivně zasazuje. Děkuji, děkuji paní Videmanová a dáme slovo panu profesoru Vyženenimu. Je me suis pas trompé, vous êtes professeur. Máte, doufám, jste, doufám, profesor. Non, pour le prénom, c'était sûrement la faute de Google. Oui, d'accord. Ano. Tedy, co se týče toho křesního jména, tak tam určitě byla nějaká chybička, ale nevadí. Jsem, paní předsedkyně, nesmírně rád, že dnes mohu zde vystoupit a že jsem mohl vyjádřit k tak důležitému tématu. Neboť skutečně můžeme to schrnout tak. Internet je vynikající dar technologie pro dnešní generaci. Je to skutečně dobrý čin, ale neměl by být brzdou pro budoucnost. A především zde v Evropském parlamentu se musíme s touto otázkou zabývat. A rád bych Rád bych trošku pokračoval v tom a rozvíjel to, co řekla paní Wiedemann. Domnívám se, že je, to obrov, že je to obecná obava, která je legitimní, když se jedná o to, že by ta, aby tady nebyl žádný spontánní výbor, ten vývoj. Ten je samozřejmě spontánní, ale vlády také přece musí se k tomu moci vyjadřovat. A tady bych chtěl velmi stručně pohovořit o dvou, o třech novost, oblastech, které se týkají těchto otázek. A chtěl bych je popsat a sice s pomocí dvou, respektive tří příkladů. A pak bych chtěl uvést také tři vlivové faktory, které jsou důležité pro, pro veřejné finance. Já sám jsem historik a tak jsem také přišel jako historik, jsem mezi vás. A po pět let jsem vedl Národní knihovnu ve Francii a proto Européna a její posílení, to pro mě také bylo velice důležité téma. A měl jsem tu čest, že jsem na základě řeckých a latinských eh, organizací uvedl do života tuto organizaci. Ale teď k těm konkrétním věcem. Jedná se o vztah veřejnosti k dílům, a k, dále k v autorům, k umělcům, ale také k průmyslu a obchodu, které ten, tato díla spotřebuje, zprostředkovává. Důležité, že tady také velice důležité místo má také veřejný rozpočet a ve, veřejnost. Důležité jsou tyto technologie, ale stejně tak je důležitý velký počet děl, které díky novým informací, technologiím a internetu jsou k dispozici. A u nás na univerzitách, ale i jinde vidíme jednu věc, a sice, že přístup k těmto dílům, <coughs> přístup k té kultuře se zjednodušuje, avšak na druhé straně existuje tolik, tolik věcí, které je třeba, které je třeba ukládat znáte to, dejme tomu, pokud si vybavíte, dejme tomu rádio, po, veřejnost si v tuto chvíli už může, se může přímo eh, napojit, zapnout rádio a poslouchat programy, ale teď už to začíná fungovat tak, že je tam určitý rezervoár programů, na které má posluchač přístup. A tady důležité, že už kdysi Malro se zabýval v této souvislosti s muzeum, s virtuálním muzeem. Dneska by se řeklo virtuální, dneska by se řeklo virtuální muzeum. To je téma, které je nesmírně důležitý, důležité. A stejně tak tady existují vztah k, tomu, k těm dílům eh, v jejich celostnosti. To je důležité, dejme tomu, pro ty, kteří se zabývají hudbou. Už eh, dejme tomu nějaký umělec opatřil Monolízu v plnofousem, prosím, to může být, ale je o to, že je možné ta originální díla přepracovávat a v tu chvíli okamžitě nastává otázka autorských práv a stejně tak práv morálních, do jaké míry je třeba tato díla chránit. A to je obrovská změna, obrovský, obrovská změna, která sem přišla. A je to změna, která z části může vést k určitým napětím. A může to také vést k oslabení inteligence a současně s tím je možné také vzbudit inteligentní duchy, ale je třeba varovat tedy před určitými iluzemi, které bych chtěl popsat. A sice existuje jasná ambivalence mezi novými technologiemi, což může vést mnohdy k negativním věcem, jak pro umělce, tak i pro kulturu, ale k tomu je zapotřebu osvět, osvícenou kultury. A první iluze to je ef, iluze efektivnosti. Hovořím o kultuře a tím hovořím také o politice. A tady je právě ten vhodný prostor pro to, abychom hovořili o politice. Tedy chtěl bych to ještě jednou stručně popsat. Někteří lidé se domývají, že jsme se dostali do určitého víru, kde určitá díla jsou k dispozici a existují tady ekvistické zájmy, které na sebe narážejí. A někteří se domnívají, že s dílem toho, že díky tomuto víru dosáhneme lepšího světa. Avšak, pokud se podíváme na určitý obraz, tak musíme tento obraz také chránit před touto iluzí. Další iluzí je to, že kolektivní tvorba se stává efektivnější a že individuální tvorba se dostává do pozadí. Tady mám na mysli, dejme tomu, televizi, kino, kde samozřejmě existuje kolektivní tvorba, ale vedle toho existuje také individuální tvorba. A ty nejkrásnější věci, ty nejskutečnější věci, ty nejmoudřejší věci, ty ty dostávají občané nabízeny od osamělých umělců. Nechci se tady pustit do nějaké kontroverze, do jaké míry internet představuje kolektivní kulturní médium anebo kolek, kolektivní uměleckou tvorbu. Ale tady se skutečně objevuje další iluze, kterou bych také chtěl rozpělit, a sice, že všechno je to zadarmo, že všechno je to bezplatné. A pokud tato iluze přichází, tak v takovém případě by to vedlo k ochuzení kultury. Vedlo by to k tomu, že bychom také si připravili hřbitov umělců. Museli bychom chodit na návštěvy na hřbitovy umělců a tvůrců kultury existuje na to určitá úplnova, už Benská úmluva a tam bylo řečeno, že je zapotřebí chránit autorská práva. A současně také bylo neustále zdůrazňováno, že se zde, že zde neexistuje nic bezplatného, protože v kultuře je třeba vždy platit, když si koupíme určité dílo. Je to tak správné a je to tak žádoucí. Samozřejmě bylo by možné to utvářet také jinak. Bylo by možné na to přispívat jako daňový poplatník, kdyby tomu, když se rozhodneme, že určitá část veřejných prostředků poplyne do, těch, do tvorby této kultury. A stejně tak je možné činit to jako spotřebitel. Avšak to, co je bezplatně, co se nabízí, co se nabízí pomocí reklamy nebo přes peníze reklamy, tak to není zadarmo. To platíme opět my všichni. A tady otázka, který z těchto kanálů je tím nejvhodnějším pro kulturu, tak, aby kultura mohla přežít. A jestliže se zamýšlím nad těmito věcmi, tak bych rád k tomu uvést, chtěl uvést několika, během několika minut účitek, který přináší veřejný rozpočet, veřejné peníze. Jakou odpovědnost mají? A já bych řekl, že veřejný rozpočet v nejlepším smyslu tohoto smyslu musí postupovat efektivně. Existují, existuje odpovědnost těchto veřejných rozpočtů. Mám na mysli obce, města a tak dále. A pokud myslím na celou Evropu, tak tady je třeba vytvořit určitou dynamiku. Tady je zapotřebí aby se zde také zasahovalo regulačním způsobem. Samozřejmě bylo by absurdní dostat se do situace, kdyby veškeré bohatství bylo vytvářeno pouze ve formě sítí. A to představuje bohatství současné kultury. Avšak existuje zde také něco zvláštního, něco unikátního v případě kultury. A totiž to, že je třeba mít možnost regulovat, totiž nikdo nikoho neudiví, že existuje určitý význam regulace z hlediska veřejných rozpočtů. A to je věc, o které bych chtěl něco říci. A sice je důležité, aby abychom zařídili, aby internet mohl existovat dál. A tam musí dále existovat kultura. Tam musí se rozvíjet dál, musí být chráněná. Tady není možné prostě spolehnout se na firmy, že tuto kultury a tyto vědění budou chránit. Neboť hla, svět je plný hlasů, které slyšíme ve dne v nosci. Avšak svět je plný hlasů, které ztratili svou tvář. A já v tuto chvíli nedoufám, že tyto hlasy budou ztrácet dále svou tvář a že i na internetu bude možné vidět tyto tváře. Na internetu existují neustále nové a nové archivy, které jsou důležité. A tady samozřejmě je zapotřebí, aby existovala také registrace a aby veřejná zpráva na tom také pracovala, aby existovaly takovéto archivy kultury. A tady opět myslím na Evropský parlament. Je důležité to, že existuje technický výbor, vznikají neustále nové nosiče dat a nové nosiče dat nahrazují staré nosiče dat. A tady je třeba, aby veřejná zpráva zhleděla na to, aby tyto umělecké obsahy byly přenášeny skutečně, než se ztratí. Mám na mysli, dejme tomu, volby do Evropského parlamentu. Jak je možné rozumět těmto volbám, pokud nemáme přístup, dejme tomu, k informacím, které v této době byly zveřejňovány na internetu. Tato internetová data, tato internetová data musí být také ukládána. A podobně to také s hudbou. Francie například zařídila to, že pro programy v rádiu a televizi je důležité to, aby každý, aby každý program poskytl jeden exemplář do archivu, tak aby ty, ta data a ten program byly uloženy. To neznamená, že potom stát se stává vlastníkem těchto dat a tím se dostávám ještě k druhému bodu, který dostávám se ke druhé ze tří povinností veřejné zprávy. A sice je důležité to, abychom využívali obsahu internetu, ale existuje tady jedno obrovské nebezpečí. A sice prostě v tomto množství dat už se nevyznáme existuje neomezený počet věcí a proto se v tom už nevyznáme. Je to proto vytvářet počet té nabídky, které jsou hierarchizované. A to je úkol, který nemůže vytvořit pouze ten, kdo hledá zisk a profit cestou reklamy, protože to by pak vedlo k tomu, že pouze úspěch by vedl k úspěchu, to znamená jenom to, co má dnes úspěch, to bude mít úspěch také v budoucnu. Ale ta kultura, ta přece nepřináší úspěch hned v okamžiku. To jsou věci, které svou hodnotu projeví teprve v budoucnosti. Je to takzvaný efekt Matyášův. Tady odkazuje na Bibli. Ten, kdo nemá nic, respektive ten, kdo něco má, tomu se dáme více. ale ten, kdo nemá nic, tak tomu ještě odebereme něco, tak je to u Matouše. A proto je velice důležité, abychom zde provedli určitou hierarchizaci znalostí, a to je věc, kterou, na kterou mysleli v 90. letech lidé z Google. Pokud pouze reklama určuje priority a pořadí děl, tak v takovém případě to půjde k, jenom k neprospěchu lidí. Neboť samotná web, pokud reklama bude klasifikačním kritériem pro umění, tak nahoře budou mít velké podniky, ale pokud máme na zřeteli zájem občanů, tak tam je třeba mít na zřeteli také vztah mezi užitkem a hodnotou a cenou dejme tomu, jaké jsou hodnoty, když telefonujeme a přitom řídíme auto. Tady to jsou ty nejdůležitější věci, které jsem chtěl zmínit, ale rád bych také se zabýval, pozabýval některými věcmi, o kterých hovořila paní Wiedemann. Totiž je důležité, abychom bojovali proti privátním monopolům a oligopolům monopolům. To, co podporuje UNESCO, je podle mého názoru, dámy a pánové, velice důležité. Samozřejmě, že se musíme držet těchto postupů. Jistě, ale dejme tomu, vedlo by to potom ke ztrátám jazyků. Eh, jazyková rozmanitost je velice důležitá věc. A je, tady jsme si vědomi toho, že tato rozmanitost jazyků také například bude omezována pri soukromými oferenty. Nechci hovořit o všech těch věcech, chci pouze zmínit onu dynamiku, která zde existuje. Dejme tomu ve Spojených státech, tam už dlouhou dobu jsou si vědomi této problematiky, tedy v rámci Spojených států, neboť zde existují kartelové zákony, které byly vytvořeny už v 19. století. A tyto kartelové zákony jsou tak efektivní, a to nesmíme zapomínat. A jestliže to funguje ve Spojených státech, tak by to mělo tak fungovat také po celém světě. A velice mnoho států se za to zasazuje a snaží se to prosazovat. Skutečně vyvinul jsem velké úsilí k tomu, abych z Nechci tím vést nějakou křížovou výpravu proti Google, pokud jde o virtuální knihovnu, ale nechtěl bych, aby Google se stal monopolem virtuální knihovny. A přesto jsem byl přes, překvapen, jak se reagovalo v jiných státech na světě, dokonce v Japonsku, v Číně. Tady není možné prostě rezignovat s ohledem na tu sílu monopolů v určitých oblastech napsal jsem malou takovou knížku o boji proti Google. Tato kniha byla přeložena do 15 jazyků. To neříkám z ješitnosti spisovatele. Prosím, ale ale přece jenom můj hlas byl slyšen a v celém světě, všude, kde působí umělci, se tím zabývali. A rád bych poprosil Evropu, aby se toho také ujala. Evropána v současné době se tím zabývá. A proto je důležité, abychom vytvořil určitá pravidla. Je důležité, abychom chránili všechny ty, kteří tvoří kulturu. Dejme tomu někdo, kdo má i novinový kiosk, anebo, nebo nakladatelství, anebo třeba Google. Google má bez povolení digitalizované knihy, které mu vůbec nepatří a ty zveřejnil na internetu. To není vůbec překvapující. Je to přirozený výsledek arogance, která u mnoha lidí vede k, morál, k, úla, k úvahám o morálce. Paní předsedkyně, dámy a pánové, chtěl jsem hovořit obecně, ale nechtěl jsem si, nechtěl jsem tady hovořit jenom o krásných věcech, neboť stojíme skutečně před velice důležitými výzvami. Máme tady tři velká nebezpečí. Za prvé Evropa. Je Evropa je tak říkajíc zastaralá, říkají někteří, někteří z hlediska globalizace. A tato globalizace vede k rozšíření vzdě, vědění a všeho. A vede to k tomu, že dochází k potlačování národních rozmanitostí. A my musíme mít na zřeteli to, abychom měli i nadále svobodu být jiný. Musíme být vzorem ve světě. Jestliže Čína, Evropa, Japonsko a Indie se dívají do Evropy, a jestli, jestli se dívají na nás z arabských zemí, tak my musíme přece reagovat jako vzor. Očekává se to od nás. Někteří říkají, dobře, prosím, Evropa nemůže mít žádný úspěch. E, někteří říkají, prosím, jestliže Evropa teď bude regulačně působit, tak nic nebude fungovat. A pak říkají, prosím, dokonce jestli budeme zastupovat, budeme vystupovat regulačním způsobem, tak přesto budeme tato regulativa porušovat. A tady jsem chtěl říct, paní předsedkyně, jednu věc. Toto druhé nebezpečí pro mě z mého pohledu není ospravedlnitelné. Není, není správné. A sice, neboť to, co bylo řečeno, já už jsem naznačil, že končím svůj projev. Ne, nesmíme se nechat oslabit strachem z těch velkých úkolů, které před námi stojí. Děkuji vám, že jste mi naslouchali až do samého konce. So, jetzt Tak, teď už nemáme příliš mnoho času na diskusi. Prosím, aby se každý z vás omezil na jednu minutu. Paní Kamajevrt. Velice vám děkuji, paní předsedkyně. Děkuji těm oběma expertům, panu profesoru Žilomé a panu doktoru Vimovi, velice vděčná za ten výklad, který uvedli, ale myslím, že to bylo opět naprosto zřetelné, je, v jak rozporuplné, ba schizofrenní situaci se nacházíme. Na jedné straně máme co s internetem, dále z kulturní rozmanitosti, kterou máme, kterou bychom mohli zprostředkovat všem na jedné straně, avšak na druhé straně jsme konfrontováni z druhé strany se situací, kde se neustále z toho stává globální tržiště, který, které opět zřetelně omezuje tu přístupnost a máme tady už information rich, information poor a tady jsem rozuměl tomu, co říkal pan, paní, co říkal paní Wiedemann tak, že že tady se vyslovuje za širší pojem open access a tím se dostáváme opět do kolise s autorským právem. Možná, že byste něco ještě mohla říci právě k tomuto rozporu mezi těmito dvěma kritérii. Děkuji vám. Paní, pan kolega Vatimo z Itálie. Velmi děkuji. Měl bych jednu otázku. A sice na řečníky. To, co jste přednesli, to bylo skutečně velmi zajímavé. Máme tedy na jedné straně právo autorské a jeho problém, a na druhé straně máme internet. Všichni jste o tom už hovořili. A je to, je to skutečně problematika výměny P2P, B2B, tedy lidé si vyměňují hudbu, aniž by za to něco platili a tady bych chtěl položit otázku, zda vůbec je, máme jasno v tom, jaký je stav věcí. Já vlastně nevím, kde se tady vůbec nacházíme. V našem parlamentu máme zástupce ze Švédska. Je to představitel Pirátské strany. Já jsem se s nimi nikdy nesetkal. Já nevím, zda v tomto výboru jsou zastoupeni takový, ale Chtěl bych se dozvědět, jaký je teda stav věcí, jak to vypadá s právy výrobců, producentů, jak to vypadá s ochranou kulturních statků. A samozřejmě, že si přejeme veřejný přístup ke všem dílům. Je možné představit se tady, že budou přijata určitá státní opatření, která povedou k tomu, že budou očkodněni nějakým způsobem umělci a producenti, tak, aby veškeré produkty se dostaly ke všem. V právu autorském je to tak, že někdy po určité době ty nároky vyprší. Myslím, že je to po 50 letech, že ta díla díla Kavkova nebo Pirandelova prostě už jsou volná a v takovém případě už autorská práva nefungují. A to vytváří velký problém. Zajisté technologie se dále rozvíjí, silně se rozvíjí, ale my to všechno musíme nějak svést na společného, jmeno, svést na společného jmenovatele. Děkuji. Já velmi děkuji za eh, tyto zajímavé výroky. Samozřejmě že po průmyslové revoluce došlo k internetové revoluci. A ta přináší daleko více obsahů, přináší také určitá rizika, a to v nejrůznějších aspektech. O tom jste hovořili. Je tady riziko monopolů, je tady riziko, že internet se stane globálním tržištěm a stejně tak domnívám se, že důležité je poslání veřejných médií, veřejnoprávních médií. A já se domnívám, že Evropa by, mohlo skutečně by mohla skutečně nějakým způsobem tuto věc dále rozvíjet. Dejme tomu v veřejné televizi. Internet samozřejmě nezná hranic a největším plusem internetu je svoboda a inovace. Veškeré inovativní systémy se rozvějí tak dynamicky právě proto, že jsou bez bariér, že jsou bez mezí, neexistují žádná omezení, která dříve bránila rozvoji. Byly to veškeré ty fiskální otázky. A já se domnívám, že je velice důležité mít tady rovnováhu, aby monopol a tržiště internetové nedominovaly, Tady připomínám úmluvu Bernskou. Umělecká díla jsou již po sto let chráněna a to, o čem se dnes hovořilo, to ukazuje, že neexistuje žádná optimální, neexistuje žádný optimální model rovnováhy. Neexistuje rovnováha mezi ochranou autorů a mezi svobodou uživatelů internetu. Zde mám na mysli, dejme tomu to, že funguje music sharing a další systémy tohoto druhu. Domnívám se, že musíme mít takový systém, kde autorská práva budou chráněna, kde autoři budou zaplaceni za svá díla a současně uživatelé internetu musí vědět, že nesmějí porušovat autorská práva. Já se domnívám, že musíme se vytvořit takovýto systém, který bude akceptabilní pro obě strany. Samozřejmě, že všichni uživatelé internetu chtějí mít všecko zadarmo. Ale pokud nebudeme schopni vytvořit takový systém rovnováhy, tak v takovém případě všechno bude vznikat pod veřejným tlakem. A to znamená, že všechno nakonec se bude hrávat, aniž by se za to platilo. Teď děkuji, hovoříš předsedkyně, ale toto téma už tuto chvíli přerušíme. Ta témata se budou dál probírat ve výboru pro průmysl, výzkum, právním a také i u nás ale dnešní téma je nástroj pro vzdělávání v multikulturální oblasti, takže bychom se měli omezit na toto téma a neprobejrat autorská práva a všechno ostatní. Myslím si, že se tím budeme ještě často zabývat. Takže chci požádat oba řečníky, dámu i pána, aby reagovali na připomínky a otázky. Prosím. Paní Videmanová. Děkuji. Já bych ráda řekla ještě něco k tomu otevřenému přístupu. To řekla, o tom se zmínila paní Kameret. To je princip, který není v konfliktu s platným autorským právem, nýbrž je to možnost a přesvědčení, že práva, která vznikla obsahy, které byly vytvořeny pomocí veřejných peněz, mají být také veřejně přístupné. To ale nijak nespochybňuje ochranu autorských práv. Je to politika, která v této souvislosti je velmi důležitá podle nás, protože odpovídá také na otázky, kdy jde o to, zda jsou obsahy, které by se měly zhodnotit ve smyslu takové mítnice a zpřístupnit pouze za úplatu, ale je to ten otevřený přístup k těm obsahům, které získaly veřejnou podporu. Ono to také něco stojí, samozřejmě, ale stát převzal tyto náklady, protože zdarma není nic, to je jasné. Otázkou jenom je, když to bylo podpořeno veřejnými penězi, zda by tady neměly být vytvořeny možnosti k přístupu pro všechny. To ale není v žádném rozporu s, platnými, s platnou úpravou na ochranu autorských práv. A je to přesně ta myšlenka, která tu zazněla z úst třetího řečníka, to je role veřejnoprávního rozhlasu. Tady platí poplatek vlastně občan, čili platí tvorbu těch děl a proto my jako UNESCO jsme řekli, že to vyplývá také z úmluvy o kulturní různorodosti. Je to veřejnoprávní médium, veřejnoprávní obsahy musí být přístupné pro všechny, bez toho, že by se za ně dále platilo. Je to v souvislosti s tím, že kromě obchodního modelu, komerčního modelu, který není nijak vyloučen, nikdo je nezatracuje, chceme zajistit, aby zvláštní obsahy, které jsou mimořádně kulturně důležité, aby byly přístupné pro všechny. To jsou komplementární politiky a zcela jistě v zájmu tohoto výboru možná nad rámec digitálních knihoven, nad projekt Europeana, zjistit, jaký politický přístup má vlastně EU aby se ty podporované obsahy dostaly do veřejné sféry a nevidět to jenom z hlediska digitální agendy s ohledem na komerční využití. Ráda bych ještě odpověděla na otázku, zda je jasno. Eh, ono se všechno mění. Já si myslím, že to tak také bude. Už 15-20 let zažíváme velmi dynamický vývoj na internetu. Mně šlo o to ukázat, že v tuto chvíli ta tendence, která byla předpovězena, se potvrzuje a teď se zhmotnila. Jde o to, že díky těm ekonomickým zákonitostem elektronických sítí Economies and Scale and Scope, velcí hráči, zazněl to Google, já jsem uváděla Apple, rostou dál. A je to otázka nikoliv, jaké komerční modely a jaké dominantní postavení na trhu mají, ale je to zásah případný do svobody tisku a vyjadřování, když se předem určí, jaké obsahy, a to Apple dělá, bude na jejich technologii k dispozici. Čili to jsou obsahové otázky, pouze některé. A to už potom zasahuje do svobody tisku. Je to nový jev a myslím si, že si to musíme uvědomit, věnovat tomu pozornost a popřemýšlet, jaké úkoly a jaké požadavky má Evropa. A tady předám slovo panu profesorovi Ženanemu a dávám mu za pravdu, že my v Evropě máme vzorovou funkci, sloužíme jako vzor a měli bychom ukázat, jak to může v budoucnu být dál. Nemusíme vyvíjet a objevovat nic nového, ale tak, jak my rozumíme kulturní různorodosti a významu kulturních služeb, pro společnost znalostí a vědomostí můžeme nabídnout vhodný model. Děkuji a dávám slovo panu profesorovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já tady nechci jít do právního sporu o otázce autorských práv. Já si nemyslím, že by váš výbor Eh, mohl tyto věci nechat stranou. A udivuje mě, jaké diskuze tady byly eh, v polovině 19. století a teď. Eh, dejme tomu, máme dvě školy a je třeba tam najít něco podobného, o čem jste mluvila. Hovořilo se o tom, že člověk se nemusí obávat toho, že by autorská práva byla zdarma. A liberalisté říkají, že když je někdo autor, musí mít zase práva na věky. A dokonce dědičná, děditelná pro potomky. Pak se musíme podívat eh, na to, jak vytvořit určitou rovnováhu tak, aby se vyhovělo oběma stranám ve své době se říkalo, že není, možné, že není nutné upravovat autorská práva, ale ukázalo se, že to tak není v praxi. A ukázalo se, že není možné udělat zákony, které budou všichni dodržovat. Ale přesto jsme tu měli situaci, eh, kdy máme Bernskou úmluvu z roku 86, která umožnila tuto ochranu. Autor díla má, musí také z něčeho žít. Pokud nebude žít ze svých autorských práv, tak z čeho? Pokud je bohatý, budiš. Ale ti, kteří nejsou bohatí, tak ty potřebují peníze, měli by žít ze státních prostředků nebo mecenášů. A ti bohatí si to mohou dovolit a ti chudí ne. Čili i u internetu je třeba myslet na finanční stránku věci. Nám se například eh, objevil ten, eh, ty mikroplatby za to konkrétní stažené dílo, ale jsou tam, vždycky se objeví nějaký podvodník, tak vždycky zákon schválnosti. A jde vždycky o útok a obranu. Gary Cooper vystupuje jako šerif. Je otázka, kdo vyhraje, ti zlí, ti špatní nebo ti dobří. A zprostředkovatelé musí zajistit, aby naše dědictví se dostalo k publiku. A myslím tak tím také na novináře a učitele. To je rozhodující. A jde o to, že je třeba kulturu šířit a je třeba, aby se za autorská práva platilo. Když to řeknu. Jinak, my jsme řekli, když jsme měli radio Sorbon, tak jsme říkali, že řeky jsou šťastné, toky jsou šťastné, protože eh, mohou zůstat ve svých eh, korytech. To studenti nemohou. Slovo má komise na dvě minuty. Pan Cakety na dvě minuty. Děkuji. Myslím, že debata byla skutečně zajímavá. Dnes ráno eh, jsme zmínili, že jsou zde příležitosti, eh, rizika a tak dále při využívání nových technologií. A komise se domnívá, že eh, správným způsobem, jak minimizovat, minimizovat rizika a zvýšit příležitosti je právě mediální gramotnost. Chtěl jsem říct několik slov o aktivit komise v této oblasti. Domnívám se, že naše aktivita je doplňující k těm tématům, u níž jsme se dnes bavili. První výzva pro komisi, která se objevila před čtyřmi, pěti lety, když jsme se začali zabývat e, tímto tématem, bylo, abychom vymysleli společné definice. A s pomocí skupiny odborníků jsme skutečně dospěli ke společným definicím toho, co je mediální gramotnost. A ta vychází ze tří aspektů. Nejprvní, nejprve jedná se o schopnost uh, mít přístup k médiím, využívat je. Za druhé, schopnost kriticky hodnotit obsah, který na, který je nabízen médií, A třetí, nejdůležitější aspekt je schopnost komunikovat a využívat média kreativním a aktivním způsobem. Samozřejmě my se domníváme, že mediální gramotnost e, se týká všech e, médií, tištěných médií, internetu, televize, kina a tak dále a všech jiných komunikačních technologií. Domníváme se, že dnes je mediální gramotnost velice důležitým faktorem při aktivním občanství. Mediální gramotnost hraje také zásadní roli s ohledem na evropské kulturní dědictví a identitu. Lidé, kteří jsou mediálně gramotní, mohou eh, činit více informované volby. s ohledem na trh s kulturním obsahem. Občané tedy mají větší svobodu, když mají nástroje, které jim pomáhají eh, činit informovanější volbu a lépe hodnotit dopady jejich volby. A to si myslím, že je důležité pro evropskou kulturu jako celou. Děkuji. No way. Děkuji. Nyní se obracím na paní Perez. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat za toto veřejné slyšení, protože digitální agenda pro Evropu byla schválena 18. května komisí. A tato digitální agenda obsahuje celou řadu akcí, tak, aby se Evropa dostala z krize. Máme tam sedm kapitol. Jedna jde o to, o čem hovořil už můj předřečník. Jde o podporu gramotnosti a schopnosti komunikovat, a tak, aby nedošlo k digitálnímu vyčlenění, čili elektronické učení tam je dál – je to součást vzdělává, musí to být součást vzdělávacích politik států a v této agendě pro Evropu eh, se vytváří vlastně také velká výhoda, kterou je možné využít a sem patří také projekt Europeana. Děkuji a teď dávám slovo španělskému předsednictvímu rady panu González Fegovi. Máte slovo na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslanci, jsem velmi potěšen, že ve vašem kulturním výboru mohu promluvit eh, znovu jménem předsednictví. Je to téma, kterým se zabývají všechny eh, instituce a je to téma velmi důležité v současné době. Internet. Tam jde o lepší pochopení a záradu. Tady jde o věc, kterou už v eh, zahájilo také české předsednictví a věnovalo se jí. Byl schválen dokument o vypracování strategického vzdělávacího rámce do roku 2020, tak aby došlo k posílení účinnosti vzdělávání a aby tam byla větší inovace a větší kreativita aby se zlepšily jazykové schopnosti žáků a studentů, aby si osvojili eh, práci s novými komunikačními technologiemi při a pro vzdělávání po internetu. Tady španělské předsednictví usilovalo o to, aby rozvinulo ta, ty závěry dále a v úředním věstníku 22. května byly tyto závěry zveřejněny, tam jde o sociální rozměr vzdělávací politiky a internacionalizaci veřejných škol, vysokých škol. A jde také o, učení, o výuku cizích jazyků a přístup k novým komunikačním médiím. Chci se zmínit také o tom, že španělský ministr pro školství a vzdělávání už hovořil a upozornil tento výbor na tuto důležitou otázku, na význam této věci, čili digitální schopnosti, digitální gramotnost, také v oblasti jazykové. A také eh, schopnost, eh, aby se školy dokázaly s tímto vypořádat. Další děkuji, paní předsedkyně. Já vás všechny srdečně zdravím, jenom krátce doplním to, co tu už zaznělo. Během předsednictví v Radě jsme se intenzivně zabývali audiovizuální oblastí a oblastí kultury. Rada je na stejné linii jako vy. To, co tu bylo řečeno, je to jedna z největších výzev, tomu rozumíme. Je to otázka pokročit s novými důležitými projekty. My jsme je sledovali od prvních krůčků, to už řekl můj předřečník, a jde o tom, že eh, chceme posílit evropský projekt Europeana. Tam máme eh, závěry z května. A v těchto závěrech se hovoří o tom, že si musíme položit otázku, jakou Europeanu chceme a jak má tento projekt přesně vypadat. Jeden z nejdůležitějších aspektů je to, že digitální obsahy je třeba posílit a všechny státy si to musí dát jako prioritní bod své kulturní politiky, samozřejmě se zohledněním a zapojením všech kulturních institucí, které jsou součástí Europeany. A přes internet je možné žít interaktivně, je to otázka přístupnosti obsahů, jazykové různorodosti, kterou je třeba respektovat a také reklama tomu projektu, tak aby se dostal do povědomí a propojení tohoto projektu s hlavními cíly, tak aby se kultura stala nástrojem vzdělávání. Děkuji. Děkuji. A dovolte mi, abych tímto ukončila naše slyšení, poděkovala všem expertům, kteří tu byli za to, že přijeli, přišli, vyjádřili tu i v krátké době své názory, tak, abychom získali dojem o té angažovanosti, o tom nasazení. Myslím, že jste slyšeli zajímavé informace, zajímavé pro všechny. A my se pokusíme v této oblasti skutečně působit tam, kde je to třeba. My jsme tu neměli zbytečně radu, protože rada dělá mnoho závěrů, ale implementace je potom o něco slabší, pokud vůbec. Proto doufám, že právě Europeana že se tam rada pokusí na implementaci dohlédnout, protože je to v zájmu našich občanů, nás všech, našich dětí, našich vnoučat. Ještě jednou děkuji srdečně všem, protože tu sedím sama za předsednickým stolem. Nemohu vás obejít a potřepat vám rukou, ale aspoň na dálku děkuji. Přeji vám šťastný návrat domů a my pokračujeme. Bod 7. Eh, veřejnoprávní vysílání v době digitální, budoucnost duálního systému. Zpravodaj je pan Ivo Belet, my už jsme o tom moc krát diskutovali. Ivo, máš slovo. Eh, hartelijk dank, eh, Doris. Ik zal een, mijn, mijn inleiding zo kort als mogelijk houden. Děkuji, Doris, jenom krátce. Pokusím se všechno popsat konkrétně, tak abychom měli čas na diskuzi před obědem. Budoucnost duálního systému. Veřejná televize v digitální době. O to dneska jde. A celá řada aspektů možná, že nejsou patrné na první pohled v tom pracovním dokumentu, ale my jsme se museli soustředit na dosah a působnost, která nám byla vlastně koordinátory svěřena. Logs tam nejsou, social media tam nejsou, další tam nejsou. Právní odpovědnost za realizaci, za provedení to jsou všechno aspekty, které tam prostě teď nejsou, protože jsme se soustředili pouze na to, o co skutečně jde, a to je veřejný rozhlas v době digitální. Omlouvám se, ale další body se tam nevešly. Dostali jsme celou řadu reakcí eh, z veřejnosti, z veřejných, veřejnoprávních eh, stanic, tisku a my jsme si to všechno vyslechli. A proto je to také pracovní dokument. Je to dokument, eh, který bude ještě zpracováván a zjistíte, že se to zase posunulo o kousek dál. Pro nás se tady jedná o návrh. A my bychom chtěli přispět k návrhu, a tady bychom chtěli využít také pozměňovacích návrhů. Za druhé, jde nám o to, aby to bylo vyvážené. Mnoho zemí v Evropské unii, tam to vypadá v mnoha zemích s veřejnoprávním rozhlasem dobře. A ta spokojenost s tou komunikací je docela dobrá. Sdělení komise z minulého roku uvádělo také státní podpory, ale v jiných zemích Evropské unie vypadá situace úplně jinak, zejména na východě Evropské unie. A veřejné eh, stanice, veřejné vysílání jsou tam trochu zapomenuté. Eh, víme, že nejsou dostatečně eh, nezávislé, protože je tam málo finančních prostředků a já jsem hovořil s některými, nebudu jmenovat, ale některé rozhlasové stanice mi sami řekly, že stojí těsně před krachem. Teď je tu otázka, jak ty dvě různé oblasti nějak propojit. Není to nějak jednoduché. A proto jsme se rozhodli, já jsem se jako zpravodaj rozhodl, že nevyužiji name and shame, řeknu, že neřeknu, tam je to dobré, tam je to špatné, tam je to katastrofální, tam musíme eh, udělat doporučení, musí se to změnit, nebo tam musí Evropská unie opravdu zasáhnout. Čili to je postup, který není prospěšný a proto jsem se rozhodl, že tak to ne. Rozhodl jsem se, že budu postupovat strukturovaně, protože vím, že není eh, pravidlo, že by platilo všechno pro všechny. Proto tady musíme diferencovat aniž bychom někoho stavěli na pranýř. A v této zprávě je velmi důležité to, jaké vztahy jsou mezi veřejnoprávním rozhlasem v digitální době. Někteří si myslí, že veřejný rozhlas je nekalá konkurence k internetovým poskytovatelům, pak se tam vyskytují jiné názory, které říkají, ano, oni mají příliš silné postavení, ale pak tam byly ještě informace Komise a Rady Evropy, Evropské rady, které popisovaly, jak můžeme přispět, jak můžeme reagovat tak, aby se tyto rozpory překonaly. Také jednotliví hráči a aktéři mi dali velmi důležité informace a z toho jsem potom naformuloval příslušné pozměňovací návrhy. Uvedu například devítku, ta je ještě sporná. Tady totiž jde o evropský audiovizuální informační pracoviště, a, e, které by mělo převzít kontrolní funkci. Takže takzvaná Evropská audiovizuální observatoř. Musím říci, že tato informační observatoř by neměla kontrolovat, jak televizní a rozhlasové stanice splňují svůj mandát, protože to je věc členských států. O tom nepochybujeme, to nespochybňujeme, to není naše úloha. A členské státy si musí tuto úlohu splnit sami. My pouze navrhujeme, aby toto pozorovací pracoviště ve Štrasburku prověřilo, nakolik členové Evropské rady eh, splňují to, co mají, protože podepsali příslušné usnesení, příslušné rozhodnutí, takže proto by se měli držet toho doporučení. Jde zejména o nezávislost redakcí veřejnoprávních, jde také o to, aby byly k dispozici dlouhodobé finanční prostředky, například financování veřejné televize a rádia, pokud to musí pokaždé znovu schvalovat eh, parlament, tak se dostávají televize i rozhlas do obrovské závislosti a to je třeba také vyjádřit a proskoumat. A pak se dostávám k závěru, paní předsedkyně. Ještě jedna připomínka. Je tam ten návrh usnesení. Jde o transparentnost vlastnických vztahů. Tam jsme měli celou řadu reakcí ze strany jednotlivých aktérů, zejména těch soukromých. Takže když to zhrnu, Evropská komise sama na jednom z posledních zasedání poukázala na to, že my v podstatě nemůžeme dosáhnout eh, většiny v této oblasti a že by bylo eh, docela eh, nebezpečné, kdybychom se v této části začali vyjadřovat. Ale tady hodím míč zase zpátky komisi, protože komise poukázala na indikátory, v roce 2007-2008 a my doufáme, že komise tuto práci bude moci rozvíjet dále a pokračovat v ní. A řeklo se, že ta studie nestačí a proto vyzýváme komisi, tak jak původně oznámila, aby reagovala na studii, kterou sama zadala. A tady by měl být vypracován příslušný akční plán, který by odpovídal těmto indikátorům. Cílem by mělo být to, aby vlastnické vztahy soukromých vysílacích stanic byly lépe zmapované. Samozřejmě, že bych mohl hovořit ještě o mnoha dalších věcech, ale v tuto chvíli bych se chtěl omezit na to, co jsem řekl a budu reagovat na to, co řeknou kolegové. Děkuji vám, pan kolega Kikom. Děkuji, paní předsedkyně. Začal bych tím, že bych poděkoval panu Balatovi za práci, kterou odvedl na zprávě. Myslím si, že většina z těch věcí je velmi pozitivních. Samozřejmě zacílení této zprávy je na veřejné vysílací organizace, ale když se podíváme na, eh, na duální systém, tak musíme také se podívat na pracovní vztahy mezi soukromými a veřejnoprávními vysílacími organizacemi. Já chápu, že tady je problém právě s eh, tou soukromou částí toho duálního systému. Nejprve, co se týče eh, bodu 11 a bodu odvednění K, Tady se poukazuje na ty problémy, které ohrožují, zásadní problémy, které ohrožují existenci vysílacích organizací. A já bych chtěla říct, že co se týče těch problémů, které ohrožují existenci, tak víte, že potřebujeme, anebo již máme rámec, který by měl řešit tyto problémy i u uh, soukromých organizací a já si myslím, že je důležité, abychom zohlednili dopady toho, o čem se zde bavíme. Abychom zohlednili dopady na soukromé vysílací organizace samotné. Také bych odkázal rád na bod 3. Tady je také eh, odkaz na fragmentaci uživatelů, což je negativní věc. A já si myslím, že s tím ne, tady s touto částí souhlasit nemůžu. Já se domnívám, že fragmentace je jeden termín a druhý termín to je e, vlastně možnost volby, široké volby. Zda budete sledovat televizi. Ve Spojeném království e, satelitní televize nebyla e, moc dobrou novinkou, nicméně postupně se rozjela, pokrývá různé sportovní události, zábavu a tak dále. A satelitní televize a vlastně ovlivnila i veřejnoprávní vysílací organizace a ty se nyní více snaží přilákat uh, diváky. A já si myslím, že to je skutečně velmi citlivá rovnováha. A myslím si, že nakonec by měli mít uh, spotřebitelé či občané možnost volby. A je pravda, že někdy uh, televizní vysílací eh, organizace nemohou dobře konkurovat sami sobě. A já si myslím, že by to bylo proti zájmu jak podniků, tak spotřebitelů. Já si myslím, že my všichni tady, co zde sedíme, jsme měli přístup ke stovkám televizních kanálů. A já jsem sice velmi staromódní, ale musím říct, že jsem se e, proklikal tyto programy a mnoho z těch věcí je opravdu strašných. Což samozřejmě není omluva pro to, abychom možnost omezili. Já si myslím, že musíme udělat pravý opak. Musíme vyzvat lidi, aby e, jak ze soukromého, tak ze e, státního sektoru, aby poskytovali kvalitní vysílání a aby zaujmali, zaujali i takové, eh, řekněme, starší lidi, jako jsem já, a aby bylo možné vytvořit velmi široké a zároveň konkurenceschopné prostředí v rámci vysílacích organizací. Paní Kama Evart. Děkuji vám, paní předsedkyně. Za prvé srdečně, srdečně díky Ivo Beletu. Domnívám se, že ta zpráva, kterou jsme teďka dostali v návrhu té zprávy, tak to je velice dobrý základ, nad kterým můžeme dál diskutovat a alespoň z mého pohledu je tam třeba provést několik pár drobných změn, protože je to možná, že to možná pokrývá velice komplexně. Ta problematika, kterou se budeme muset zabývat ve skutečnosti, a už mě také moji kolegové a kolegyně to říkali, totiž otázka, do jaké míry v této zprávě skutečně můžeme eh, stavět na z některé členské státy. Já se domnívám, že bychom to neměli dělat, ale přesto se musíme pobavit o tom, jakým způsobem by bylo možné přeci jenom poněkud trošku silněji v té globální, v formě akcentovat to, že ne všichni jsou, skla- jsou stavěni na stejný pranýř. Ale přesto je to věc, o které se budeme muset zmínit a budeme tady, tady, budeme tady muset najít určité řešení. A já bych se vyslovovala proto, abychom tam udělali takové drobné změny v oblasti čísla 6, protože domnívám se, že my se sami neposloužíme tím, pokud komisi budeme příliš chválit za sdělení. My jsme směrně rádi, že to sdělení, které teď existuje, že to sdělení vypadá tak, jak vypadá. Avšak stejně tak vím, že parlament v prvním znění měl velké problémy s tím sdělením, potom došlo k určitým posledním změnám, avšak přesto je tam třeba klást zásadní otázku, zda by nebylo moudré, aby komise prostřednictvím sdělení zde fakticky se nepokoušela skutečně provádět tvorbu plá práva, což je trošku problém, Tady možná bychom měli trošku vypilovat tu formulaci. Totiž, aby to nevedlo k tomu, že členské státy mají povinnost něco podle toho provádět. Nýbrž rozhodně nemůžeme povinovat členské státy k něčemu. Nýbrž musíme říct, ano, tady je určitá cesta, kterou by se dalo jít. Jinak domnívám se, že je to skutečně dobrá věc. A v tom jednom bodě se tady budeme muset podívat, jakým způsobem bychom našli nějakou rozumnou rovnováhu v té otázce podfinancování a onoho problému, které existuje ve členských státech, kde skutečně existuje snažení eh, nějakým způsobem buď potlačovat, zmenšovat, znevažovat, anebo naopak politicky využívat veřejnoprávní vysílání. Tady bych chtěl říct také panu Veletovi, že s tím bodem 6 nejsem zcela spokojená, tak jak to teď je v tom znění současném. Ale stejně tak jsem si uvědomila v tom článku, je tam jedno téma, která, nás, která se nás dotýká, kterým se se zabývali vždy v souvislosti také se směrnicí o televizi, a totiž musíme napsat, že public service broadcasters mohou být prezentní na veškerých distribučních platformách. Tomu tak dosud nebylo. Předtím to tak nebylo. A mělo by to být. To by se mělo dostat do bodu 6. A tady bych tedy učinila návrh, že to tež platí také pro Recycle M, Domnívám se, totiž takhle podporuji to, co jsi řekl na téma Observatory in Strasbourg, což je velice dobrá práce. To je skutečně vynikající. Já jsem to v, Kana, v Kan zažila a vím, kolik toho tady bylo provedeno. Avšak domnívám se, že bychom se že bychom to mohli udělat trošku vlídnější formou, protože tam je to monitor a potom states, house states a tier. To, to působí, jako kdybychom tam přišli s velkým kladivem a bušili je po hlavách. Já se domnívám, že bychom to měli udělat trošku vidnějším způsobem. To gather data and carry out researches on the way in which member states have applied. So I think... Tedy v takovém případě tam máme obě ty myšlenky při takové formulace a jsme poněkud zdvořilejší. Tak, v tuto chvíli máme ještě pana Borise a pana Lokegarda. Velmi děkuji, paní předsedkyně, a mám dvě otázky. Děkuji panu Beletovi za to, že zde hovořil o objektivnosti veřejných sdělovacích prostředků, především ve střední a východní Evropě. Máme v to, z tohoto pohledu jiné zkušenosti. Co se týče ale kontroly toho sledovacího místa ve Štrasburku, tedy monitoring týkající se financování veřejných médií, a to je teď velice důležitá otázka, protože je třeba mít na zřeti evropské a vůbec celkové poslání veřejných, veřejnoprávních médií, tak mohla by se toto sledovací místo také zabývat tím, zda tato média byla objektivní nebo ne? Já vám uvedu jeden příklad z Polska, ale možná, že je to i v jiných zemích. Totiž tam veřejné, veřejnoprávní média jsou využívána, dominována určitou politickou stranou a můj kandidát z byl v těchto médiích eh, znázorňován negativně, z 80% negativně. To znamená, ta veřejnoprávní média nejsou objektivní. Možná je to v jiných zemích také tak a možná, že by toto monitorovací místo se mohlo zabývat také touto otázkou. A potom moje druhá otázka. Tady se o zprávu pana Beleta. A sice eh, domnívám se, že veřejnoprávní média mají povinnost informovat o Evropě. A také z 20% přinášet programy, které byly vytvořeny v Evropě. To já se domnívám, že mám na mysli, dejme tomu, Evropský filmový institut. V současné době Evropská komise jedná se členskými státy, vyjednává protokoly, ze kterých by vyplynulo, že evropská produkce v současné době by že nemusí mít 50% eh, evropského kapitálu, nejbrž pouze 35, ale to je velké ohrožení. Indie, Čína, Větnam zde by mohli zaplnit tuto mezeru a v takovém případě pro Evropany by vznikal program, který by pouze z 35% byl vytvářen z evropského kapitálu, což znamená, že filmové produkce že filmová produkce by mohla skutečně se odehrávat mimo Evropu a to je velké riziko, to je důležitý signál. To je věc, kterou je třeba v této zprávě zdůraznit. K tomu máme ještě nějaké další dodatečné informace. Máme ještě pět zájemců o slovo, pět řečníků. Prosím, aby každý hovořil pouze jednu minutu. Ne všechno od Adama po Evu, nýbrž prostě jenom to, co skutečně je tím novým. Paní Šárke, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za jeho konstruktivní přístup v této zprávě. Spravodaj sám uznal, že veřejnoprávní nezávislá média jsou pilířem demokracie a to je důležité, hlavně i vzhledem na to, co řekl pan kolega, že zde je právo na informace a mm, občané by měli mít možnost volby také bylo řečeno, že jednotlivé členské státy to řeší jinak. Mě ale zajímá hlavně otázka implementace standardů. Zpráva na jedné straně v bodě H říká, že nemůžeme udržet úplně všechno, že tradiční hranice náze nadále udržet. Já vím, že tady se ocitáme na skutečně tenkém ledě, ale jakým způsobem uh, můžeme vyžadovat eh, od, člen, od kandidátských zemí, aby uplatňovali standardy, když my nejsme schopni udržet minimální standardy pro veřejnoprávná média. Pak je zde ještě jedna věc, a to veřejná funkce médií je důležitá a odehrává se na různých platformách. Proto by bylo důležité nebo zajímavé zamyslet se nad tím, jak můžeme nastartovat iniciativy a jak může vzniknout spolupráce mezi privátními, mezi soukromými a veřejnoprávními vysílacími organizacemi. Co se týče otevřených eh, standardů, to je také důležité téma. A ještě bych se chtěla zabývat tím původním obsahem a širokým dosahem na co nejširší publikum. Takže je důležité, abychom měli platformu s co nejširším obsahem a tak, aby tato platforma dosáhla co nejvíce lidí. Pan Lokegaard, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Navážu na diskuze k bodu 12. Je pravda, že tuto diskuzi jsme vedli již eh, u mé zprávy včera eh, a týkalo se to observatoře. Já mám otázku na pana zpravodaje Tady se bavíte o tom, že je třeba sledovat eh, závazky. Eh, když jsme se bavili o tom, co bychom měli monitorovat, tak by bylo dobré si dobře definovat a stanovit, co všechno observatoř bude monitorovat a nad, co, nad čím má mít dohled. Bylo by dobré to trochu rozvést, a jestli by mohla zpravodaj mohl odpovědět. Paní Frhajen, jedna minuta. Zaprvé bych chtěla poděkovat za tu vyváženou zprávu zpravodajcům a vám, paní Pak, za ten návrh, který jste navrhla, protože domnívám se, že to jde správným směrem. Je to právě to téma, o kterém hovořil také pan Lockergaard, totiž ono, ono mediální místo, co má sledovat ten monitorovací to monitorovací středisko. Já mám jiný názor než Bolest. Tady nemůže jít přece o náplň, o obsah. Tady je třeba naprosto zřetelně říci, že nejde o to kontrolovat, zda někdo objektivně informoval nebo ne. Nejbrž tady jde o to, abychom se zabývali a umožňovali rozmanitost sdělovacích prostředků a jejich různých cest. Ale to sledování, zda, nějaký, zda nějaká stanice objektivně nebo neobjektivně vysílá, to už je věc, která přísluší národním místům, ale není to otázka kterou bychom se měli my zabývat zde, a, neboť my jako Evropané bychom neměli stanovovat, co je a co není objektivní. Velmi vám děkuji, paní Kama Ebert. Rovnou navážu. Byla jsem velice vděčna panu Beletovi, že ještě jednou vysvětlil, že v tomto odstavci nejde o to, aby se kontrolovaly obsahy toho, co se vysílá, nýbrž zda se kontroluje, zda členské státy plní své povinnosti vůči veřejnoprávním médiím. Neboť všechno, co se týče obsahové kontroly, tak to bych odmítala. E, to je důvod, proč jsem bohužel včera odmítla zprávu pana Lokegarda, protože to mě vedlo právě k tomu nebezpečí nebo k té obavě, že se budou kontrolovat obsahy toho vysílání. A to ne. Jinak tomu, co jste řekla, rozumím tak jako vy. Dobře, poslední, pan Stojanov, poslední slovo a jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se domnívám, že tato zpráva je dobrá pana Beleta. Chtěl bych mu pogratulovat k jeho práci a do konce měsíce bych chtěl, abychom se zaměřili na rovnost mezi eh, soukromými a veřejnými vysílacími organizacemi, protože to je důležité s ohledem na pluralitu v demokracii. Tak bych rád zmínil to, že v roce 2009 asi 200 soukromých televizních kanálů zbankrotovalo. To znamená, že asi 2000 mladých novinářů přišlo o práci. A to je něco, nad čím bychom se měli zamyslet. Děkuji. Thank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 Ten návrh zprávy se nám zdá být vyváženým. Vyslovuje se pro duální systém, oferenti veřejných služeb a komerční oferenti zde mohou koexistovat v tomto systému. A jak také uvedl zpravodaj, domníváme se, že veřejnoprávní stanice mají svou důležitou roli. A tady jsme slyšeli o dotacích státu z roku 2001, to potom v roce 2009 bylo doplněno. Tam se jedná právě o tyto body. Pokud je třeba provést změny, tak v takovém případě je třeba dodržovat pravidla smluv, dejme tomu týkající se právě státních dotací. Tedy potřebujeme jasnou definici služeb a veřejných úkolů těchto, těchto kanálů. Ale mám jednu výhradu, to už jsme zmínili na zasedání 1. června. A sice, že mandát, který přiřazuje komise tomuto honorovacímu místu, tak tam je třeba sledovat, jaký, jakým způsobem členské státy zde ty předpisy nebo to doporučení Rady Evropy doplňují. Ale tady je zapotřebí, tady Tady vycházíme z protokolu 29, je to amsterdamský protokol, který představuje přílohu ke smlouvě o fungování Evropské unie. A v takovém případě by bylo také třeba sledovat tyto normy a kontrolovat tyto normy. To jsou eh, normy Rady Evropy, tedy nikoli komunit, to není komunitární právo. A k tomu přichází ještě některé as, praktické aspekty komise by nemohla propůjčit takovýto mandát, protože stanovy tohoto monitorovacího místa jsou stanovami, které byly, vy, byly vypracovány členy Rady Evropy a nikoli Evropské unie. Jak bylo řečeno, 1. června už jsem k tomu řekl tyto body. Jsou to věci, které které zapracoval zpravodaj a proto teď k tomu už nemusím nic dodávat. Ivo, máš slovo. Prosím, stručně. Ano. Vezmu to stručně, paní předsedkyně. Chtěl bych reagovat stručně, chtěl bych se zabývat tím, co řekl pan Kokop, co řekla paní Šáke a co řekl pan Stojanov. Samozřejmě je třeba najít tu správnou rovnováhu. A také privátní, soukromí, soukromé vysílání je také důležité v tomto systému. O tom není pochyb. Pan Stojanov se zmínil o některých důležitých bodech. Hovořil o těžké ekonomické situaci soukromých podniků a také psaného tisku. To je věc, kterou bychom možná měli trošku více zdůraznit. Pan Kirkup řekl, že musíme hovořit o fragmentaci trhu. Máme zde ty negativní důsledky, ty jsme jmenovali, ale to neznamená, že bychom měli omezovat nebo chtěli omezovat možnost volby. To, je, to musí být naprosto jasně řečeno. A paní Kam Evert ještě jednou velice správně právem zdůraznila, jak to je se zásadou subsidiarity pro členské státy. A to musí být v té zprávě také správným způsobem zohledněno. Potom se hovořilo o podfinancování ze strany některých členských států, to je možné, to bychom tedy mohli formulovat možná poněkud zřetelně. A potom to číslo 6. V tomto bodě jsme možná příliš pozitivní, pokud se jedná o sdělení týkající se státních dotací, tedy sdělení komise o státních dotacích. To bychom možná mohli formulovat trošku jinak. A jinak, to slovo implementovat bychom možná měli nahradit jiným slovem, Umím si představit, že by tady mohly být určité problémy s tímto slovem. A paní Pak, vy jste hovořila o multiplatformě. To z části už je uvedeno v čísle 5. Ale možná, že bychom to měli v onom čísle, o kterém jste se zmínila, formulovat trošku zřetelněji. Jinak domnívám se, že se nacházíme na stejné vlnové délce. A jinak, to, co jste řekli, co se toho fora týče, tak tady bylo jasně, tady bylo tady naprosto eh, jasně řečeno to, co ta zpráva chce. A já to, co jste řekli, nějakým způsobem také zapracuji do té zprávy. A potom ten úsek devátý, monitorovací místo. Tady jsem dostal různé návrhy. Byly to návrhy k tomu, jak toto číslo, jak tento bod přeformulovat ponovu. Čeho chcete dosáhnout? Ano, samé nezajisté není účelem to, abychom v tuto chvíli kontrolovali obsah vysílání. Nemůžeme říct, že to je objektivní a toto není objektivní. To nemůžeme. Protože pokud bychom byli takto vnímáni, pokud, pokud, jsem, pokud moje zpráva byla takto chápana, tak by to bylo interpretováno nesprávně a musel bych to formulovat jinak. Tady jde o to, že toto je kontrola, kterou musí provádět členské státy a několik komise, neboť tady se jedná o nezávislost redakcí a také to, co je tady důležité, to jsou otázky onoho podfinancování a to jsou věci, které musí kontrolovat členské státy tam existuje, existuje určitá, určité názory, které se různí, některé věci je možné ještě diskutovat s komisí, ale jedna věc je důležité. Máme tady soft approach, avšak přesto musíme něco ještě udělat. Potřebujeme odpovědi na, ty, na ony mnohé otázky, které byly v posledních měsících vysloveny. A ještě jednou k devítce. Tady bych chtěl ještě jednou pouk- odkázat na přílohu to se nenachází v současném dokumentu, nejbliž už v předcházejícím dokumentu, tam byla ještě příloha a tam se také uvedl, které aktéři, kteří aktéři jsou tím dotčeni. Máme zde také rozhodnutí Rady Evropy, na které jsem odkázal a v těchto textech Rady Evropy se také hovoří o, o tomto monorovacím místě a co má kontrolovat, respektive co má sledovat. Tedy, jak jsem řekl, jsem otevřen, rád přijímám i kritiku a těším se na pozměňovací návrhy a doufám, že je dostanu co nejdříve. Krásně se nám podařilo dodržet dobu. Omlouvám se, že občas jsem byla příliš přísná, ale domnívám se, že pokud chceme včas začínat, tak jak chceme včas skončit, neboť každý z nás má také jiné povinnosti. Tedy, kdo z vás chce ještě předložit eh, pozměňovací návrh, tak do příštího týdne, do 1. července, to musíte učinit. Všichni to slyšeli, já srdečně děkuji, připomínám, koordinátoři, dnes dopoledne jsme měli, dopoledne jsme měli zasedání, ta rozhodnutí jste dostali k dispozici máte to ve svém počítači. Podívejte se na to, pokud by chtěl někdo něco kritizovat, tak prosím, aby mi to řekl dneska do tří hodin. A prosím, byla bych ráda, kdybych tady ve tři hodiny dneska neseděla sama. Já musím taky domů a přitom tady musím zůstat. Tedy prosím srdečně, abyste přes zůstali. Děkuji tlumočníkům a dobrou chuť.